So, liebe Kolleginnen, Milí kolegové, milé kolegyně, opět zahajuji hlasování. Dříve než se dostaneme ke slyšení, tak máme na programu ještě body 11 a 12, nicméně si myslím, že to budeme schopni zvládnout poměrně rychle. Bod číslo 11, to je otázka pravidel pro dovoz některých textilních výrobků ze třetích zemí. Když nechcete poslouchat, no tak mě to nevadí. Já zkrátka budu pokračovat. Jde o dovoz některých textilních výrobků ze třetích zemí. Vyslechli jsme si zprávu pana Valesy. Je to v podstatě zjednodušení evropského AKY a proto si myslím, že je to poměrně přijatelné, pochopitelné. Rád bych se zeptal, jestli k tomu chce něco říci komise. Vypadá to, že ne. A předsednictví rady Děkuji. Vážení poslanci výboru INTA, ráda bych vás informovala o tom, že e, výbor pro e, textilní ocelářský průmysl tento e, návrh v únoru prověřil. Nebyly k tomu poznámky, to znamená, že po pozitivním hlasování ve výboru INTA to můžeme postoupit k reperu. Dobře, takže předám slovo stínovým zpravodajům, paní Saifi. Merci, euh, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že k této věci nemám co dodat. Vzhledem k procedurálnímu charakteru podporujeme využití zjednodušeného postupu. Děkuji, pan Lorenz. Möchte nicht. Maritě? Se vyslovit nechce, takže pan, tak, paní Maritě taky ne. Nikdo další na seznamu není, to znamená, že mohu tento bod uzavřít a dostáváme se k bodu 12, což je hlasování pouze o této zprávě. Nicméně k tomu potřebujeme vaše hlasovací karty. Doufám, že ji každý má u sebe. Doufám, že tady všichni máte hlasovací karty u sebe. Life bohužel nemá. Ajaj. Jsou všichni připraveni? Dobře, takže zahajuji hlasování. Pan Ren eh, hlasuje pro, ale bohužel taky nemá kartičku. A pan, ani pan Scholz nemá kartu. Takže kromě toho, co se načte, ještě tři navíc. Hlasování je zahájeno, hlasování je u konce. 22 plus 3, takže 25 pro a nikdo se nezdržel. Nikdo nebyl proti. Děkuji. A tím se dostáváme k bodu 13, což bude velmi zajímavé téma. Je to otázka vyjednávání o plurilaterální, smlouvě o službách. Naše slyšení jsou jako vždy veřejná a jsou také přenášena na internetu. To znamená, že lidé, kteří o to mají zájem, si to mohou poslechnout. Budeme mít dva panely. První panel se bude zabývat otázkou horizontální nebo horizontální analýzou eh, těch jednání a druhý panel eh, bude řešit jednotlivé sektory služeb. To znamená, že jsem velmi rád, že tady mohu přivítat zástupce eh, výboru, kterých se to týká. Koch. Vidím pana Kocha z dopravního výboru a v podstatě také pan Salbes, ekonom by zde měl být, ale toho v současné době tady nevidím. Nyní se dostáváme k podstatě slyšení. Eh, víte, že 24 eh, země v rámci jednání v Ženevě eh, Záměrně bylo to jednání umístěno do Ženevy, abychom nestratili pozici VTO. Eh, týká se to především liberalizace v oblasti eh, služeb a tak jako k ostatním jednáním jsme zřídili také na toto téma monitorovací skupinu, eh, která ho velice intenzivně doprovází. A jsem velice potěšen, že zde mohu přivítat stálou zpravodajku monitorovací skupiny. A nyní předávám slovo paní Redingové, aby uvedla do slyšení. Děkuji, pane předsedo, a vítám vás všechny na našem dnešním slyšení, co by zpravodajka pro TISu. Mám tedy na úvod tři věci, tři body, které bych chtěla zmínit, e, než předám slovo našim panelistům. Za prvé, TISA je jednou z nejdůležitějších, pokud ne vůbec nejdůležitější obchodní dohodou, kterou, o které vyjednáváme. Je to velmi široce koncipované jednání, které začalo v dubnu roku 2013 a snažíme se tedy v rámci VTO jednat se zeměmi, které chtějí v této věci v obchodě se službami pokročit. Tato mezinárodní dohoda eh, byla v tuto chvíli vyjednávána se 24 členy eh, VTO, což představuje třetinu eh, členů, zhruba 70 globálního obchodu eh, se službami v celosvětovém měřítku. Za druhé, TISA je Eh, tedy velmi eh, široce koncipovaná. Jde o nové, eh, nový přístup na trh, o vylepšení mezinárodních pravidel na několika polích, například v oblasti finančních služeb, e-commerce, telekomunikacích, dopravě a tak dále. Současný právní rámec, to znamená dohoda GATS, vznikla v roce 1995, v době, kdy ještě nebyl internet. To znamená, že nemusím zdůrazňovat, že je potřeba tento právní rámec aktualizovat. Pokud to mám schrnout, tak jednání o TISA jsou velmi jedinečné, pokud jde o obsah, e, rozsah a politické prostředky. To znamená, že si myslím, že e, všichni byste měli ta jednání o TISA e, sledovat. A to také znamená, že byste měli využít plné transparentnosti od počátku, tak abyste eh, mohli eh, zamítnout jakékoliv mýty, abyste mohli rozptýlit jakékoliv podezření. Evropský parlament, jak už řekl pan předseda, vytvořil monitorovací skupinu, to bylo v září roku 2014, díky tomu tedy získává informace od komise a kromě toho se snaží spolu utvářet jednání. Je to komunikace dvoustraná mezi komisí a parlamentem. Nicméně eh, diskuze probíhají i mimo budovu parlamentu a proto jsme tedy požádali eh, radu, aby eh, to zveřejnila, aby zveřejnila mandát, tak aby i veřejný, veřejna, veřejnost věděla, co jak vlastně, o čem vlastně za evropskou stranu vyjednáváme. Druhá poznámka. Dohoda TISA ne, nemusí být přizpůsobena TTIPu. To tedy znamená, že od počátku potřebujeme vést konstruktivní diskuzi, tak abychom ze stolu eh, smetli věci, které nechceme a které, abychom na, na stůl naopak dostali věci, které chceme. Jak pravděpodobně víte, eh, v, na lednu, v, ledně, v lednu na tiskové konferenci jsem eh, tedy představila červené linie a naopak to, co chceme, to znamená že to, to, na čem nám skutečně záleží. Jde o to, abychom tedy objevili potenciál růstu, který se e, skrývá za hranicemi, hranicemi abychom zároveň e, chránili senzitivní sektory u nás. E, ta první věc, to, je, to jsou příležitosti, ta druhá věc, to jsou hrozby. Já si myslím, že No, ta první věc, to jsou otázky, o kterých bychom měli hovořit široce a na veřejnosti a e, ta druhá věc, e, to by mělo být e, diskutováno citlivě. Pokud TISA má být úspěchem, tak musíme mít jasno v tom, čeho chceme dosáhnout. Dovolte mi, abych vám uvedla příklad. Eh, snížení netarifních bariér, to znamená netarifních překážek v takových sektorech, jako je doprava, telekomunikace, finanční služby. Kromě toho eh, to může přinést výhody pro spotřebitele, pokud jde o transparentnost, například v roamingových poplatcích. Eh, můžeme získat přístup na jednání pro zainteresované strany, pokud je o tato pravidla. To znamená, že budeme schopni Eh, usnadnit budoucí multilateralizaci. Evropa, evropská strana se domnívá, že by bylo dobré, kdyby se k těm jednáním přidala Čína. Další bod. To obrana zájmů, základní práva. Pokud má být TISA úspěšná, tak musíme dát jasně najevo, co naopak nechceme. Mimo jiné eh, se to týká veřejných služeb. Veřejné služby by měly být vyňaty právo regulovat. To by nemělo být dotčeno. Ochrana dat. Máme evropská pravidla, která jsou základem všeho. Eh, máme tu sociální standardy, které by neměly být sníženy. To znamená, že všechno to by mělo být jednoznačně vyňato z oblasti působnosti TISy a to bychom měli říkat naprosto jasně. Tyto prvky, které jsem odcitovala, jsou naprosto zásadní pro Evropskou unii, nejsou na prodej, a nejsou, ne, také o nich není možno vyjednávat. Eh, jednání TISA by se mělo řídit zásadami, které jsou ustanoveny ve smlouvách, především článek 21 ochrana základních eh, hodnot, eh, férová soutěž, reciprocita. To znamená, že bychom se měli shodnout na těchto zásadách. Eh, měli bychom se eh, snažit ty standardy zvyšovat, ne snižovat. TISA kromě toho představuje příležitost pro zúčastněné strany, tak aby projevily svoje názory a zájmy ve v ať už jsou to sociální partneři, zástupci průmyslu, občanská společnost obecně, anebo i jakýkoliv občan, který se o to zajímá. Všichni musí být informováni o tom, co se děje, kdo co dělá a musí získat pocit, že to mohou sami ovlivnit, že mohou sami tato jednání spolu utvářet. Stručně řečeno, potřebujeme vylepšit zlepšit transparentnost, potřebujeme eh, poctivý dialog v rámci tohoto parlamentu mezi evropskými institucemi, mezi partnery TISy a také s veřejností. A to je eh, přesně smysl našeho dnešního slyšení a já se velmi těším na vaše příspěvky. Velmi děkuji, paní Reding, za eh, toto jasné prohlášení a také za jasné požadavky nyní tedy první panel, který se bude věnovat spíše horizontální perspektivě vyjednávání o TISE. Máme mezi sebou čtyři renomované řečníky a já je tedy požádám o slovo. Poprosím je, aby se drželi eh, časového limitu 9 minut, tak abychom měli čas i na diskuzi a na otázky. První expert to je pan Ignacio Diaz, Head of Unit um, z DG Trade, Generálního ředitelství pro obchod z Evropské komise. Prosím. Thank you, Chairman, and good morning to all of you, and thanks for the opportunity. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za příležitost eh, vysvětlit eh, úkol komise při tomto jednání a já vám řeknu nějaké klíčové body, Zdůrazním především důvody, proč jednáme, proč jsme součástí tohoto jednání a pak budu stavět na těch elementech, které už zmínila paní Reding. Co jsme vyjednali a jaké jsou naše ofenzivní a defenzivní body. Především, proč Evropská unie chce být součástí jednání. Služby, jak vidíme v důležitém dokumentu parlamentu, vytvářejí 70 naší ekonomiky. A máme velký přebytek asi 150 miliard eur ročně, pokud jde o obchod se službami, takže tím jasně vidíme, jak je to důležité. A týká se to v podstatě všech odvětví služeb. Což ukazuje, že jsme nejen otevření, protože Evropská unie je velmi otevřený trh, pokud jde o obchod se službami. O tom svědčí i studie OECD o překážkách pro obchod se službami v různých členských státech OECD i mimo. Takže my jsme nejotevřenější, což se projevuje také v tom, že jsme schopni konkurovat i ve světě, jak o tom svědčí ten náš přebytek. I přes tu naše otevřenost pořád ještě čelíme překážkám na jiných trzích, které nejsou tak otevřené. Jsou to překážky například eh, ve formě Foreign Equity Cups, eh, když se některé podniky snaží investovat v zahraničí, tak eh, tam mají limity v procentech, kolik mohou vlastnit z těch eh, firm v zahraničí, nebo jsou tam eh, procedury pro udělování licencí, které jsou velmi zdlouhavé a náročné a někdy jsou to pouze regulatorní překážky, jejichž cílem je vyřadit zahraniční operátory z konkurence. A to se právě snažíme vyřešit v jednáních. Jednání vede 24 stran, bylo jich tedy 23, ještě před pár týdny. Teď se k nám ještě přidala Uruguay, což je věc, kterou jsme přivítali. Když jsme se rozhodli, že se zapojíme do toho jednání, tak eh, jsme tam zavedli určité podmínky. Pro nás bylo velmi důležité, aby se TISA nestala alternativou ke GATS. GATS je dohoda VTO, která se týká obchodování se službami a my jsme s nimi rozhodně nechtěli být v konkurenci. Jednou z klíčových podmínek Unie je, že cokoliv uděláme v TISA by mělo být dostatečně podobné GATS a mělo by to opakovat ty základní parametry GATS, což by nám umožnilo v okamžiku, kdy budeme mít dostatečnou kritickou masu, abychom z toho udělali více stranou dohodu. Takže jednáme vlastně nad rámec GATS, abychom to potom přinesli do VTO. Nechceme konkurovat GATS, ale chceme jej obohatit a chceme ho modernizovat. A to tedy byl náš záměr. Klíčové články GATS byly jako takové včleněny do dohody TISA a to nám potom umožní udělat z této dohody vícestranou dohodu. Další důležitá věc je, že tato dohoda musí být otevřená, protože, jak jsem říkal, jakmile budeme mít kritickou masu, budeme moci předložit TISA ve VTO, ale bychom dosáhli té kritické masy, tak musíme i nadále přijímat nové členy. A v tom smyslu jsme přivítali usnesení tohoto parlamentu o TISA, ve kterém se vyzývají další členové, kteří by se měli připojit do jednání o TISA. Je důležité, aby TISA byla ambiciozní dohodou. Jak říkala paní Reding, chceme nastolit rovné podmínky. Skupina TISA je poměrně různorodá, pokud jde o otevřenost zahraničnímu obchodu. Snažíme se najít eh, určité prvky zájemnosti v této dohodě. Unie chce, aby do dohody byly zaneseny určité základní podmínky pro přístup na trh. Například, že by měly být vypuštěny ty stropy pro eh, zahraniční kapitál a tak dále. Tím jsem trošičku schrnul to, o čem jednáme a proč jsme se do toho zapojili. Technicky, co děláme? Já chci trošičku rozptýlit eh, ty mýty ohledně toho, co se tam vlastně děje. Díváme se především na kvantitativní restrikce pro přístup na trh. Díváme se na to, zda se tam omezuje počet aktérů v jednotlivých odvětvích eh, zda se tam stanovuje nějaký strop eh, pro zahraniční účastníky, to je tedy první věc. A druhá věc eh, se týká diskriminace. Umožňujete danému odvětví, aby diskriminoval mezi místními a zahraničními aktéry. Schopnost regulovat nediskriminujícím způsobem to je věc, které dává přednost nejen tato dohoda, ale všechny dohody, které vyjednává Evropská unie v oblasti obchodování se službami. Když se podíváte na finanční služby, tak unie zavedla velký balíček reform nařízení o finančních službách v období po krizi a udělali jsme to přesto, že v GATS a v dalších dohodách Máme už eh, poměrně široké závazky, snažíme se transformovat svůj rámec eh, pro regulaci finančních služeb tak, aby byl nediskriminující a proto ty naše závazky nepředstavují žádná omezení. Diskutujeme o tom, zda naše dohody omezují náš prostor pro politiku? Odpověď je ne, my rozhodně jsme schopni zavádět další nediskriminující regulaci. Potom jsme diskutovali o celé řadě rezortních a horizontálních kapitol, o domácí regulaci, to jsou takové věci jako licenční požadavky, licenční řízení. Diskutovali jsme o hospodářské správě, o tom, zda regulátor v oblasti telekomunikací by měl být nezávislý na operátorech, nebo zda licenční řízení v oblasti telekomunikací by mělo být zjednodušeno či nikoli. Takže to jsou věci, o kterých diskutujeme. Ne skutečný prostor pro politiku. Máme ofensivní a defensivní zájmy. My jsme hlavně tedy ofensivní, prakticky ve všech odvětvích služeb máme nadbytek, naši operátoři jsou konkurenceschopní, týká se to telekomunikací, finančních služeb, profesních služeb, počítačových služeb a tak dále a tak dále. Evropská unie předložila návrh o vládních zakázkách, kde se snaží nediskriminovat členy TISA. To znamená, že v podstatě zde říkáme, nediskriminujte operátory podle toho, odkud pochází jejich kapitál, jakmile už jednou působí na vašem území. To je základní předpoklad, který hájíme v TISA. Na závěr bych rád řekl, že jsou zde oblasti, jak říkala paní Reding, kde Nejsme tedy defensivní ve smyslu, že nejsme konkurenceschopní, ale myslíme si, že by tam měly být závazky mimo TISA. Jedna věc jsou veřejné služby, tam se držíme své konzistentní linie už od GATS a uplatňujeme to konzistentně u všech dohod, které byly vyjednány až dosud. Abychom zachovali exkluzivní práva ve všech veřejných službách, Pokrývá to vlastně všechny sektory služeb a vylučuje to jakékoliv závazky EU, pokud jde o a vzdělávání, zdravotnictví, distribuci vody a tak dále. Takže to je věc, která je kritického významu. A poslední věc. Jsou zde témata, která mohou navrhnout další partneři TISA. A netýká se to úplně obchodu, jednak je to mobilita zdravotního pojištění. To bylo nadneseno před několika týdny a komisařka jasně řekla, že rozhodně nebude navrhovat nikdy dohodu, která by obsahovala usnesení nebo tedy ustanovení o mobilitě zdravotního pojištění. A to je vše. Děkuji za tento skvělý přehled eh, jednání a dalším řečníkem je doktor Markus Krajevský, profesor eh, veřejného a mezinárodního práva na univerzitě v Norimberku. Prosím. Děkuji, dobré ráno, děkuji vám za pozvání, je mi ctí, eh, že tu dnes mohu hovořit. Budu velmi stručně hovořit o několika bodech. Za prvé bych rád zdůraznil jednu věc a myslím si, že je to důležité. Byť uh, už proběhlo deset kol jednání, domnívám se, že zatím uh, není mnoho známo o skutečném stavu uh, těchto jednání. Bylo zveřejněno několik návrhů, ale důležitá je jedna věc a sice uh, tedy konkrétní návrhy například o Turecku, uh, to je návrh, který tu již zazněl, který eh, tedy eh, pronikl na veřejnost, ale jinak nevíme, co je součástí těch jednání a kromě toho ani nevíme, jaké jsou žádosti, požadavky dalších eh, partnerů v tom jednání. To znamená, že se můžeme jen domnívat, jaký je skutečný rozsah působnosti těch jednání nebo o čem se jednám. Rád bych tedy hovořil o třech bodech, eh, o struktuře, eh, to tu již zaznělo. Eh, je jasné, že to vychází z dohody GATS, ale zároveň tu jsou určité rozdíly, pokud jde o GATS Eh, především pokud jde o závazky. Eh, TISA se drží hybridního přístupu, to znamená, že to jsou prvky z pozitivního a negativního seznamu a podle mého názoru jsou tu dvě ústřední otázky. První z nich zní, co spadá do negativního seznamu, to znamená národ, požadavek národního zacházení, především, ale může se stát, že sem budou patřit i další body, například eh, transparentnost, nejvíce zvýhodněný eh, národ, přístup na trh a pokud jsem tedy zástupce komise pochopil správně, tak tu jsou prvky přístupu na trh, eh, které tedy zmínil. Jsou to prvky, kde v minulosti obchodní dohody EU přijaly horizontální přístup a nabízí se otázka, otázka, jestli tyto prvky přístupu na trh budou také součástí negativního eh, seznamu, to znamená, že by se omezil eh, naopak seznam pozitivní. Pokud jsem navržený text správně pochopil, tak eh, je to tak, že ve své definici přijímá něco, co je podobné příloze 2 a s tím spojenému systému. E, jde o současná budoucí opatření, ale zároveň toto ustanovení obsahuje to, e, čemu se e, běžně tedy říká ten spirálový mechanismus. Odpovídá to příloze 1. Nejsem si plně jist, jestli a do jaké míry se to hodí dohromady. a nevím, jakým způsobem ten hybridní přístup bude fungovat, když tady eh, skombinujete eh, přístup pozitivního a negativního seznamu. Pokud jde o případné potíže, tak musím říci, že ten systém je eh, jedinečný a proto je obtížné pro regulátory i zúčastněné strany srovnávat závazky které EU přijala do posud, ehm, nebyly založeny na pozitivním seznamu. A samozřejmě, že je tu ještě třetí přístup a pokud chcete vědět, jaké, jaké další požadavky nebo závazky přijmeme, tak to bude ještě nějakou dobu trvat. Já to tedy říkám velmi jasně a rád bych zdůraznil, že ne pouze regulační orgány, eh, nevládní organizace a kritická veřejnost, ale i malé a střední podnik, podniky by měly ehm, profitovat z těchto závazků a otázka zní, jestli tedy správně chápou jejich strukturu. To je tedy pouze otázka, kterou tady eh, chci nadnes. Druhá věc. Eh, domácí regulace, to již zaznělo, samozřejmě, že je to tak, že eh, při obchodních kontaktech, když hovoříme o této věci, tak konkrétně diskutujeme o eh, takzvaném testu nutnosti, horizontální test netnosti. Pokud se podíváme na dohodu CETA, tak vidím, že to příslušné ustanovení ten test nutnosti neobsahuje, to znamená, že se domnívám, že pokud by se někdo myslel, eh, že eh, by to tak mohlo být, tak by ta dohoda se tam mohla být modelem, ale eh, jiní partneři v rámci TISA naopak ten test nutnosti chtějí, to znamená, že to je podle mě další otázka, kterou bychom měli pečlivě sledovat. Jak jsme slyšeli, jsou tu takzvané eh, regulační kapitoly pro jednotlivé sektory. Už jsme slyšeli něco o telekomunikacích, ale jsou tu i další návrhy. Myslím si, že jsou tu návrhy týkající se poštovních služeb. Viděli jsme návrh pro zdravotní služby, to znamená, že to je poměrně důležité a já bych rád v této souvislosti zdůraznil, že e, turecký návrh jsem tady pochopil tak, že to v žádném případě není něco, o čem bychom v obchodním kontextu zatím nediskutovali. V některých závazcích GAT jsou tedy e, omezení, e, například pokud jde o přenositelnost pojištění, to znamená, že to je otázka, která se již v obchodních jednáních řešila a domnívám se, že pokud pokud by se někdo domníval, že by to nemělo být součástí obchodní jednání, tak je to eh, tedy pozice, kterou si někdo může, které někdo může věřit, ale nemyslím si, že by to bylo úplně cizí obchodnímu jednání v širším slova smyslu. Další věc, veřejné služby, služby. Myslím si, že je důležité, abychom měli na paměti jednu věc a sice při minulých jednáních o obchodních otázkách jsme měli celou řadu jiných nástrojů a mechanismů, tak abychom dosáhli toho, co e, zmínila paní Redingová, to znamená, že veřejné služby budou vyňaty z oblasti působnosti. Pokud se na to podíváme blížeji, tak zjistíme, že tady žádné obecné horizontální vynětí e, veřejných služeb není. Máme tu velmi úzkou výjimku, která se týká služeb, které vykonává veřejný orgán. Já bych rád řekl, že pokud se podíváte na historii obchodních jednání, například 15 e, let zpátky, tak jsme vedli rozsáhlou diskuzi o veřejných služeb a dohodě, e, službách a dohodě gas plac a mnoho lidí se domnívalo, že právě tato výjimka by uchránila všechny veřejné služby. Vedla se velmi rozsáhlá diskuze a nyní už to nikdo netvrdí, nyní slyšíme, že je potřeba tedy eh, používat ten pojem public utility. To znamená, že já si myslím, že musíme být velmi přesní, musíme se podívat na to, jaká je definice pojmu public utility, eh, co to přesně znamená a musím říci, že k zajímavému vývoji došlo, pokud jde o dohodu mezi EU a Singapurem. Eh, byla změněna ta doložka, která z toho výjímá pouze eh, monopoly a exkluzivní dodavatele služeb. To znamená, že eh, do toho musíme zahrnout i další věci, které v tuto chvíli na základě této doložky vyňaty nejsou. Musíme také definovat e, veřejně financované služby. Mně se líbí definice z dohody CETA, je velmi široká. E, to znamená, že jsou to služby, které jsou veřejně financovány jakýmkoliv způsobem a to jakýmkoliv způsobem je velmi důležité. Samozřejmě, že i toto je otázka, která by v každém případě měla být součástí závazků, jak pokud jde o TISA, tak pokud jde o e, TTIP. Jsou to i další prvky a já bych zmínil jen jeden poslední a sice výjimka pro místní opatření. Paní Redingová eh, zmínila obecné eh, ústavní eh, hodnoty nebo zásady, kterými bychom se měli při těchto jednáních řídit, například článek, který poskytuje orgánům dostatečnou, dostatečný možnost zvážit postup a já si myslím, že v této souvislosti je velmi důležité, abychom se konkrétně podívali na ta lokální opatření, abychom zajistili stávající opatření, což je samozřejmě něco, čeho jsme dosáhli v rámci CETY, ale možná, a to je ještě důležitější, eh, myslet na budoucí místní opatření. Je to, tedy, eh, je to tedy věc, která by neměla být v příloze jedna, ale která by měla být v příloze dvě. Děkuji vám za pozornost. Thanks a lot eh, for this Děkuji za tento příspěvek. A další řečnicí je paní Penny Clark. Je to zástupkyně generálního tajemníka Evropské federace odborových svazů ve veřejných službách. Prosím. Děkuji, dobrý den. Děkuji za pozvání. Je mi potěšením, že zde s vámi mohu být. Na úvod se zmíníme o tom, na co jste navázal vy, pane Lange. Máme dva panely, horizontální a odvětvový, ale pokud jde o zdravotnictví, tak eh, to pokrývají oba panely, protože cíl dobrého zdraví je jak odvětvový, rezortní, tak i horizontální, který musí být začleněn do celé řady politik, nejen do politiky zdravotnictví. Je to také veřejná služba, na které se budu zaměřovat eh, ve svém vystoupení. Ale pak zde máme další věci, které se týkají horizontálních věcí. Zaměstnanost, eh, pracovní podmínky, odborová práva, zacházení s pracovníky a tak dále. To je věc, ke které se ještě vrátíme. Další obecný bod. Když hovoříme o službách a Zástupce komise tady zmínil význam služeb, stejně jako paní Redenke, ale služby ze své povahy nejsou jako zboží, jsou více zakotveny v místní dimenzi. To znamená, souvisí s místní dimenzí, s lidmi a standardy pro kvalitu služeb jsou spojeny s lidmi, kteří je poskytují. Takže standardizace souvisí s pracovními podmínkami, právě pracovníků a tak dále. Je to věc, která je bližší, spíše místní než globální úrovni a nedostatek eh, přeshraničního obchodu se službami nutně neznamená, že jsou tam nějaké překážky. A to jsme diskutovali s poslanci, když jsme projednávali směrnici o službách. Jistě jsou zde nějaké eh, překážky, ale ne nutně ten nedostatek přeshraničního obchodu svědčí o těchto bariérách. Chceme zachovat principy veřejných služeb v Evropě, to jsme říkali. Paní Reding, pro nás je to taková kombinace toho, chceme dosáhnout harmonizace směrem nahoru, chceme harmonizovat univerzální právo na zdravotnictví, na vzdělávání, na vodu. Podle mě toto je harmonizace směrem nahoru. Není to hrozba, je to věc, která podporuje zaměstnanost, podporuje růst, protože to je věc, která neovlivní veřejné investice. A veřejné investice ty by měly vždycky být ku prospěchu lidem. Takže my na to máme pozitivní názor. V současné době, a uvedu příklad zdravotnictví, protože to je jedna z páteří této diskuse, takže co chceme v budoucnosti pro zdravotnictví? Vidíme zde rozdrobenou konkurenci. Když jsem diskutovala se zástupci komise ohledně toho, jaké jsou problémy v Lotyšsku nebo v Řecku s přístupem lidí ke zdravotní péči a my říkáme, že je to základní právo, také v listině základních práv a komise přijala sdělení, kde by měl být takový checklist, pokud je o přístup k základním právům. Takže když o tom diskutujeme, tak někteří kolegové z komise říkají, my jednáme o mobilitě, potom sociální zabezpečení, to je spíše kompetence DG Empl, potom když chceme hovořit o základních právech, tak je to spíše kompetence DG Justice. Pak zde máme doporučení specifická pro určité země a ty se dotýkají celé řady těchto zemí. A ještě jedna věc. Máme také ten spor o kompetence Členské státy jsou zodpovědné za organizaci zdravotní péče. Takže zde máme takovýto rozdrobený přístup. DG Trade se dívá na liberalizaci a my si nemyslíme, že je to správné. A rada, musíme zmínit radu, to je také velmi důležité. Rada přijala velmi dobré principy ohledně zdravotnictví a my si myslíme, že by se mělo udělat více pro jejich implementaci. Takže role veřejných služeb, jak ji zachováme, jaký je dopad TISA a CETA a e TTIP na veřejné služby. A vidíme, že něco, co není zahrnuto v jedné dohodě, by mohlo být zahrnuto v druhé. My se musíme zaměřit na všechny tři. Jak jsme říkali, CETA už je odsouhlasená a přijatá a my bychom povzbudili parlament, aby se skutečně podíval na dohodu CETA, protože je to velmi solidní základ ohledně toho, co tam obsaženo je, co tam není a na základě toho budeme pracovat. My chceme, aby veřejné služby byly vyloučeny. Vážený kolega vedle mě říká, že zatím v žádné obchodní dohodě jsme neměli plné začlenění veřejných služeb. Nicméně je zde takové obecné povědomí, že musíme chránit veřejné služby, veřejně financované služby všech forem, o tom hovořil Markus. Máme pocit, že to pořád ještě není dost. Chceme mít univerzální zdravotní péči, která se bude vztahovat na všechny a máme také soukromou část, která často je nezisková v Evropě, kde skutečně slouží veřejnému zájmu. Takže to je skutečně ta správná cesta vpřed. Proč nebyla Tysa první, jak jste říkala vy, paní Reding, Tysa? je možná nejdůležitější dohoda. A proč TISA nemůže být první dohodou, kde by skutečně bylo to dobré pokrytí a ochrana pro, veřejných služeb, pro veřejné služby, když si myslíme, že něco takového opravdu chceme. Já chápu ty technické prvky. A je velmi obtížné vést diskusy o těchto technických aspektech, především když se mění. Když se to mění z negativní na pozitivní, My to musíme pochopit, především já, protože já sama tomu příliš nerozumím. Musíme to nejdříve pochopit a pak se něco změní. A pokud jste pozorně poslouchali Markuse, tak eh, ta drobná změna, kterou my chápeme jako hybridní přístup, eh, kdy přístup na trh eh, by byl považován za pozitivní, ne za negativní, tak to je věc, která je dost nepochopitelná jak se k tomu můžeme dostat, jak to můžeme pochopit? Potřebujeme nejen větší transparentnost, ale potřebujeme také budovat své vlastní porozumění. A myslím si, že parlament zde může se hrát velkou roli, může nám pomoci pochopit tyto záležitosti, nejen tedy ta slova, ale také cíle, a to nejen cíle EU, ale také cíle dalších partnerů při jednání. A pořád musíme mít na paměti hodnoty a principy, aby se podporoval lepší, sociálně spravedlivější svět. A obchod to musí mít své místo, protože obchod hraje důležitou roli. Už se blížím k závěru. Jen pár konkrétnějších bodů, které se týkají výhod a nevýhod TISA. Pořád ještě čekáme na hodnocení dopadu, pokud je o udržitelnost, věci, které jsou pro a možná rizika. Myslím, že jsme zatím ještě neviděli dostatek pozitivních prvků. A pokud jde o konzistentnost a zprávu a řízení, možná ještě uvedu další příklad. Já jsem hovořila o zdravotnictví. Ale další téma, které bychom mohli použít, je otázka nové veřejné služby. Nechceme chránit jen to, co existuje, ale i to, co může vzniknout zítra. A týká se to dlouhodobé péče, kdy rada a komise se dohodly ve výboru pro sociální ochranu o zprávě nebo na zprávě o dlouhodobé péči, kde se hovoří o etických důvodech a efektivních důvodech aby rizika dlouhodobé péče byla přenesena do systému sociálního zabezpečení, aby tedy byla mutualizována, takže zde nejsou výjimky v této oblasti. Přemýšlíme nad tím, jak to pomůže Evropské unii i mimo Evropskou unii, aby se vytvořila dobrá dlouhodobá péče pro občany. Děkuji. Děkuji. A jako poslední v prvním panelu vystoupí uh, Pascal Kernes, generální ředitel z Evropského fóra služeb. Děkuji, pane řediteli, eh, pane předsedo, pardon, děkuji za pozvání. Eh, pro nás je Eh, dohoda o obchodu ve službách velmi důležitá. Já bych nejprve chtěl pohovořit o různých eh, nabídkách, pokud jde o přístup na trh. Rád bych poděkoval paní zpravodajce, paní Redingové za to, že tady načrtla ten rámec tě, eh, prostřednictvím osmi modrých a pěti modrých a pěti červených linek. Pokud jde o strukturu, hybridní přístup to je něco, s čím máme trochu problém. Byli bychom raději, kdyby tu byl pouze negativní seznam, protože pro podniky je to mnohem čitelnější, pochopitelnější, ne pouze pro podniky, ale konec konců pro každého. Ale samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby se ta dohoda rozšířila i na jiné země a jsou tu země, eh, které mají blíž k tomu pozitivnímu eh, seznamu. To znamená, že pokud bychom se eh, v určitém okamžiku snažili multilateralizovat eh, tu smlouvu, tak by to mělo smysl. Eh, snažíme se tedy stavět na dohodě GATS, nemusíme začínat od začátku. Kromě toho souhlasíme s tím, že tady budeme používat minimální standardy. Všechny země by použily minimální standardy, tak abychom rychleji mohli přistoupit k liberalizaci. Eh, a pokud jde o konkrétní země, pojďme se podívat na eh, to, jak to vypadá v jednotlivých zemích. Je tu 24 zemí, které jednají, s některými z nich už Evropské Evropská unie má dohody, my bychom tedy chtěli, aby TISA se zaměřila na ty země, se kterými eh, Evropská unie dohody nemá. To znamená, že bychom tam získali nový přístup na trh. To jsou tedy země červeně zdůrazněné, Austrálie, Hongkong, Izrael, Tajvan, Nový Zéland, Pakistan, Paraguay, Uruguay nebo Turecko, které je nové. Eh, na Turecko bych se chtěl soustředit, protože je to sousední země, která velmi rychle roste, je to velká země eh, a my tady máme celní unii s Tureckem, ale nemáme zatím eh, dohodu o službách mimo eh, závazků v dohodě GATS. Eh, pokud jde o pravidla v dohodě TISA, to je druhý pilíř jednání a je to něco, s čím velmi souhlasíme. Komise nám řekla to, co je na, o tom, co je na stole. odstranění těch licenčních postupů, které jsou velmi e, komplikované, e, nicméně ponechá e, některé jiné postupy. V každém případě je to něco, po čem volají všechny země. Jedná se o mobilitu personálu, hovořili jsme o te- telekomunikačních službách, finančních službách. Bylo by dobré, kdybychom tedy mohli mít i nějaká pravidla pro podniky vlastněné státem protože i v EU je tady funguje státní eh, pomoc a bylo by dobré, kdyby proto byla nějaká pravidla tak, aby to bylo transparentnější. Kromě toho by bylo dobré, kdybychom do toho zahrnuli i pravidla pro veřejné zakázky. Eh, a nyní mi dovolte, pane předsedo, abych tady zmínil těch pět eh, modrých a pět červených linek, které navrhla paní zpravodajka. Je to velmi užitečné, protože vidíme, jaká je naše pozice. Potřeba reciprocity. Ano, my samozřejmě chápeme, že Eh, ta reciprocita je tady velmi široce koncipována, to znamená, že eh, všechny země eh, se mohou otevřít, ale ne v každém sektoru. Není to tak, že by se otevíral pouze EU, to není náš přístup. Chceme, aby se více otevřely i jiné země. Jedním z důvodů proč máme eh, jednání o TISE, je právě to, že eh, ty eh, jiné země se neposunují dál a neutevírají se, to znamená, že to je jeden z důvodů, proč o tom jednáme. Druhá a třetí modrá linka, to se týká mezinárodních standardů ve službách. Mělo by to tedy přinést hmatatelné výhody pro evropské e, občany, tak jak o tom hovořila paní Redingová, My s tím samozřejmě souhlasíme. Kromě těch e, ambiciozních Eh, cílů, pokud jde o přístup na trh, eh, souhlasíme i s novou disciplínou v různých eh, sektorech služeb. Snažíme se tedy, aby v obchodu se službami byly mezinárodní standardy a my to vítáme. Kromě toho máme zájmy i v jiných sektorech, kromě těch, které tu již zazněly, například finanční sektor, ty jsou pro naši ekonomiku velmi důležité, ten je velmi důležitý, nebo logistika, ekologické služby, se, služby spjaté s energetikou. Právě tady má Evropská unie velký potenciál růstu. A není další věc. Čína. Ano, my chceme, aby Čína do toho byla zapojena, protože chceme, aby TISA se rozšiřovala na další země a aby sem spadaly i země BRICS a země ASEANu. Já si myslím, že to by bylo velmi pozitivní. Už jsme eh, se tedy veřejně přimlouvali za to, aby se Čína zapojila do jednání o TISE. Čína již přijala eh, nebo začala eh, s eh, pod, eh, hlubokými, dalekosáhlými reformami v obchodě se službách. Na druhé straně musíme přiznat, že v minulých týdnech jsme slyšeli o projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti a vypadá to, že Čína naopak vytváří nové překážky a to je pro nás samozřejmě velká hrozba a zajímá nás, jak nám to tedy Čína vysvětlí. Byli bychom rádi, eh, kdyby se do toho Čína zapojila, ale kdyby byla tedy otevřená a kdyby se neuzavírala. Eh, Uruguay se připojila přednedávnem, uvidíme, jaká na to bude reakce Čína, Číny. Eh, je to samozřejmě velká otázka máme strach, že by ta strategie rozšiřování TISy mohla úplně eh, selhat. Eh, to je tady to, čeho se obáváme. A nyní eh, poslední modrá linka. Závazky v TISE by měly být implementovány a potřebujeme tedy mechanismus pro řešení sporů. My tu máme tedy nástroj v rámci VTO a já si myslím, že to bude tedy velmi výhodné a pozitivní pro naše eh, podniky. Nicméně je tu velká otázka. Některé podniky v některých zemích tedy nepodporují TISA eh, pravidla, která by se pak přijala, by znamenala eh, to, že by tedy tyto země mohly být, eh, země, které přijmou ty, jsou, mohly být vyloučeny. My potřebujeme tedy konkrétní nástroj pro řešení sporů v rámci TISY, ale to bude problematické, protože v minulém roce eh, tento parlament přijal nařízení, kde je jasně řečeno, že tedy Eh, zatím to v určitých sektorech služeb není možné. To znamená, že musíme eh, počkat a eh, vyčkat, jak bude TISA v, této, v tomto směru implementováno. A nyní tady ty červené linky služby veřejného zájmu, veřejné služby, s tím naprosto souhlasíme. Musíme tady chránit všechno, co je potřeba chránit, s tím nemáme vůbec žádný problém. Domníváme se, že už jsou tu tři vrstvy ochrany veřejných služeb, ale určitě je musíme znovu eh, podtrhnout a zdůraznit, proč ne. Další kapitola, mobilita. Já si myslím, že tady došlo k určitému eh, zmatku. Je to tak, že Evropská unie přijala závazky, pokud jde o dočasnou mobilitu eh, pracovníků. My bychom chtěli v TISE ještě něco víc. Nejde o imigraci, nejde o víza, je to pouze obchodní záležitost. Jde o to, abychom tedy umožnili dočasnou mobilitu pracovníků v oblasti obchodu. E, právo regulovat my e, nechápeme, proč tato otázka je vůbec na stole, protože všechny země mají možnost regulovat, nejsou, není to žádná mezinárodní dohoda, která by e, tomu bránila. Jediná otázka, která se nabízí, je ta, že tedy eh, členské státy eh, mají právo regulovat, ale zároveň musí respektovat evropské právo. Eh, potom další věc, sociální dumping, to je stejná záležitost. Chápeme to tak, že je tu evropské právo, které není možno spochybňovat. A konečně poslední červená linka, to se týká ochrany dat. My jsme na tom v ESF pracovali velmi intenzivně, snažili jsme se najít kompromis. Ano, my bychom tedy obchodní dohodou neměli spochybnit ochranu dat, ale zároveň obchodní dohoda je právní možnost, jak zajistit, že tady nebudou vznikat nové překážky eh, při přenosu dat. Přenos dat je v podstatě obchodem ve službách. Musíme si uvědomit, že ne, nebude existovat mezinárodní obchod ve službách bez přenosu dat. To znamená, že to musím v tomto parlamentu znas a znova zdůrazňovat. Ochrana dat ano, ale zároveň musíme mít pravidla, která umožní přenos dat. E, to znamená, že tady nebudou žádné e, místní, mm, míst, žádná místní omezení, která by nám komplikovala život. Děkuji, děkuji a nyní tady dostanou slovo e, poslanci. Eh, prosím. Děkuji. Děkuji všem řečníkům. Musím říci, že souhlasím s tím, co říkala paní Reding na začátku a také s důležitostí zahajit veřejnou debatu kolem dohody TISA. Tato debata musí být transparentní ve světle zkušeností z jiných jednání. Když to neuděláme, tak hrozí, že nakonec to bude debata, kde vznikne celá řada mýtů a vyvolá to jen zmetek. Můžete si to uvědomit, eh, když si vzpomenete na debatu o GATS a debatu o vysílání pracovníků a tak dále. TISA by se mohla stát tedy velmi složitou debatou a proto my musíme velmi usilovat o transparentnost, velkou transparentnost ohledně toho, co je vyjednáváno. A protože se to vyjednává vedle VTO a měli bychom to potom vrátit do VTO, nebo tedy alespoň takové je, takový je náš záměr. Markus taky říkal, že je důležité, aby všechny tyto záležitosti byly zveřejněny a aby byly pod kontrolou veřejnosti. Má otázka je, proč je zde takováto úroveň transparentnosti ohledně nabídek, které jsou obsaženy v tomto jednání a co udělá komise, aby posílila transparentnost? Mandát to by byl skvělý krok, ale pokud nebudeme, nic jiného, nebudeme mít nic jiného, tak to bude dost prázdné. Druhá otázka se týká toho, jak to souvisí s GATS. Možná to je také otázka pro Markuse. V GATS je možnost, aby se strany stáhly, aby stáhly ze své nabídky služby nebo celá odvětví. Samozřejmě platí tam určité podmínky, ale tato možnost existuje. Jak to vypadá v rámci TISA? Jakmile tam prostě něco je, ať už se to tam dostane záměrně nebo, nebo neumyslně, je to tam navždy uzavřeno, nebo je zde nějaký způsob, jak to vyřešit. Myslím, že to odkazuje na celou řadu věcí, které zde byly zmíněny ohledně hybridního modelu, pozitivního a negativního seznamu a tak dále. Já si myslím, že když se tam objevují zbytečné komplikace, tak se za nimi vždycky něco skrývá. A přitom je to poměrně jednoduchá věc. Určitě pozitivní seznam takovéto charakteristiky vykazuje. A možná poslední otázka. Pokud jde o tu červenou linii veřejných služeb, o které tady hovořila paní Reding, Jakým způsobem to chcete řešit z vašeho hlediska? Jakým ideálním způsobem byste vyloučili veřejné služby? Markus říkal, že v současné době máme nejlepší možný návrh na stole, ale je možné, že by to nebylo tedy tato výjimka v příloze, ale že by to bylo rovnou eh, v textu dohody. Co si o to myslíte? Děkuji. Děkuji, Maria. Děkuji, děkuji za vaše vystoupení. To, co říkala paní Redink eh, o těch modrých a červených liniích, k tomu já mám několik otázek. Pozitivní, negativní seznamy. Vedli jsme technické debaty na různých setkáních s komisí a je pravda, že odpovědi, které jsme dostali, jsou v tom smyslu, že ať je to negativní nebo pozitivní, tak výsledek je stejný. A já mám chuť odpovědět, že pokud je to stejné, tak jdeme tou jednodušší cestou, to znamená cestou pozitivního seznamu, protože to je nejjasnější, nejsrozumitelnější a pokud v diskuzích, eh, které jsme vedli, se stejně říkalo, že výsledek je stejný, tak jsme spíše pro ten čitelnější přístup. Druhá otázka se týká těch klauzulí o liberalizaci určitých služeb. Jakmile jednou vykročíme směrem k liberalizaci, tak se nemůžeme vrátit zpět skutečně to tak je? Mně to tedy působí určitý problém, protože nikdy nevíme do budoucna, co se může stát s nějakou službou. A měli bychom si zachovat možnost vrátit se k definici veřejné služby, kterou navrhuje nebo nabízí členský stát. Bylo by něco takového možné? A třetí otázka. Jak by bylo možné v současných jednáních zohlednit preferenční zacházení, které obec například bude mít eh, vůči službě, eh, která respektuje normy VTO. Je to tedy služba, kterou poskytuje podnik, eh, ten podnik eh, dodržuje pracovní podmínky VTO, takže bychom měli mít, nebo byli bychom spíše nakloněni tomuto podniku než jinému. Bylo by něco takového možné, mít tam nějaký tedy preferenční systém pro podniky, které dodržují normy, ať už se tedy to týká norem VTO nebo ekologické normy. Potom otázka volného pohybu pracovníků. Ta mně připadá obzvlášť citlivá. Žijeme v Evropě, máme směrnici o vysílání pracovníků, která umožňuje pohyb pracovníků, a vidíme, že to vyvolává problémy. A já si myslím, že bylo dobré o těchto problémech hovořit, protože jde o to, že nejsou dodržovány určité principy. Dnes máme určité sociální linie, které jsou překračovány a dochází ke zneužívání v oblasti vysílání pracovníků. Já bych byla ráda, kdybychom se zapojili do nějakého mnohem širšího mechanismu, než je evropský vnitřní trh. Už teď v současné době máme problém ten evropský vnitřní trh eh, dostat pod kontrolu. A pokud jde o právo na práci, tak eh, nebo pracovní právo, tak eh, tam můžeme mít eh, kolektivní smlouvy, kolektivní smlouvy podniků. Já bych byla ráda, abychom přistoupili i k těmto záležitostem, abychom za deset let eh, nemuseli čelit nějakým problémům, které jsme neočekávali v oblasti mobility pracovníků. Děkuji. Helmut? Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl několik otázek k tomu velice zajímavému vyjádření řečníků v první části panelu. Eh, stejně jako Maria bych chtěl výslovně poděkovat eh, naší zpravodajce paní Redding, eh, která hned na úvodu řekla jasně, o co jde. A nyní, když všechno by mělo zůstat na stejné úrovni, GATS by měl být standard, tak nač potřebujeme TISA? Čili má otázka zní takto, kde otevřeme stávající pravidla pro budoucí e, vztahy v oblasti obchodu se službami. A tady mi není zatím úplně jasné, kde komise jakožto účastník vyjednávání chce ten stávající stav, který byl dnes také uveden, vnést do vyjednávání s ostatními partnery, kteří mají právě v těchto otázkách eh, různé chápání. To je první otázka. Druhá otázka. Bylo řečeno, že jsme otevřeni, eh, včetně této dohody TISA. To znamená, všechny státy mají možnost eh, přistoupit k té dohodě a v budoucnu také mají tu možnost ji používat. Ovšem, vystává další otázka. Jestliže mají jiné interní chápání eh, té úpravy eh, zájmu, tak bude se znovu vyjednávat, anebo to, co dosavadní vyjednaná dohoda, kterou, eh, které přistoupilo 24 států, je dostačující, anebo musí být nově vyjednána. Co to znamená pro ostatní účastníky? A tento předmět eh, jednání, jak se chová k plurilaterálním vůči multilaterálnímu. Dále je to zajímavé v tom smyslu, že všichni řečníci v panelu řekli, že máme různé sektorální záležitosti, které eh, musí být eh, dojednány horizontálně. Speciálně se to týká ochrany dat nakolik existuje odlišné chápání dat mezi Evropskou unii a USA. To se vyjednává také v TTIP. Ehm, nakolik eh, může být zahrnout eh, v rámci TISA jeden bod, který eh, tohoto typu, který bude zahrnut také do TTIP a zase to, co se vyjedná v TTIPu, aby to bylo, se to odrazilo také v TISA. To je to odlišné chápání dat ve smyslu ochrany dat osobních údajů, to, co máme u nás na vysoké úrovni vyvinuté v Evropské unii. Takže aby to bylo úplně jasné. A e, úplně na závěr souhlasím se všemi, kteří říkají, že o veřejných službách se nebude vyjednávat, tady absolutní červená linie. Jako komise jste ovšem řekli, že se pokoušíte například z toho vyjmout vodu, ale všechno leží na stole, takže je všechno na stole, jedná se ovšem, anebo je zde zcela jasná hranice s tím, že veřejné statky se toho netýkají. Děkuji a Janet ještě. Merci. Děkuji, děkuji jednotlivým řečníkům. Já nejsem stínovým zpravodajem k tyze. A docela se mi ulevilo, protože jsem pracoval už na TTIP a CETA a musím přiznat, že nechápu úplně ty vztahy mezi tímto jednáním. Vím, že Vivian Redding je v této oblasti velmi fundovaná, ale já opravdu mám problém s tím pochopit, co se vlastně děje v těch bilaterálních dohodách s Japonskem, Kanadou, Jižní Koreou a tak dále, pak se to nějak dostane do TISA, anebo naopak já se v tom prostě neorientuji a občas mám pocit, Rozhodně nejsem proti tomu, že je to důležité jednání, ale se všemi těmi bilaterálními jednáními, která probíhají, se kladu otázku, jaká je skutečná přidaná hodnota vícestraného jednání. Protože já si nemyslím, že to je skutečně věc, která bude více Ano, slyším tady o Uruguayi a dalších důležitých zemích, ale někdy mám pocit, že ta vidina velké mnohostrané dohody na základě TISA je trošičku přehnaná. Nicméně je to dohoda, která se týká důležitých věcí pro naše občany. Všichni poslanci se tady zmínili o stejných věcech, položili stejnou otázku pro všechny panelisty, také pro Vivian a komisi, a to je otázka silné ochrany veřejných služeb. Public Utilities versus Public eh, Services Clause. Co můžeme udělat? Jak skutečně můžeme zaručit ochranu, efektivní ochranu veřejných služeb? Nedávno jsme měli parlamentní zasedání s našimi kanadskými kolegy a jeden z kanadských poslanců hovořil o zdravotním pojištění a říkal, že řada kanadských eh, provincií už privatizovala zdravotní pojištění a když už budeme mít tuto dohodu, tak nebude možno vrátit se zpět. Otázka je, zda zdravotní pojištění spadá do veřejných služeb, tedy do zdravotnictví, anebo do finančních služeb. To je tedy bod, který bych rád vyjasnil. V těch jednáních má prý tedy Evropa hodně ofenzivních zájmů, ale předpokládám, že bude muset otevřít, liberalizovat určité služby. A já se ptám komise, jaké služby jsou z jejího pohledu jednoznačně připraveny na takovéto větší otevření. A to nejen externě, ale i na evropské scéně. A poslední věc se týká modu 4 a modu 1, pokud jde o osoby. Já bych to rád eh, lépe pochopil. A obracím se na paní Clark. Ta si myslí, že zde bude i určité riziko v rámci módu 1, že v rámci té přeshraniční výměny služeb budou ohrožena jistá pravidla. Tady ještě jedna eh, dodatečná otázka právě eh, na adresu pana Krajevského. Eh, Janik se o tom již také zmínil, to je ta koherentnost. Jakým způsobem můžeme tvořit jakousi soudržnost na TIS, mezi TISA, CETA a pak, když se podíváme ještě na speciální výjimky určitých členských států tak je zde vůbec možné vytvořit nějaký rozumný vztah, souvstažnost a jakým způsobem dohoda TISA eh, bude mít eh, vliv na bilaterální dohody. Dobrá, nyní mají slovo experti, dejme tomu na tři minuty. a začneme ve stejném pořadí, takže má slovo komise, prosím. Thank you, chairman, and thanks for... Děkuji, pane předsedo, a děkuji za všechny otázky. Transparentnost. Eh, my se samozřejmě snažíme být co možná nejvíce transparentní, zveřejňujeme to na našich webových stránkách a všechno to, co tedy eh, bylo ve VTO zveřejněno, jsme eh, zveřejnili, ne, neučinili tak všechny vyjednávací strany, pouze myslím Švýcarsko to zveřejnilo. Pokud jde o ten negativní, pozitivní seznam, hybridní, syzna, eh, hybridní systém, pokud se podíváme na dohody mezi jednotlivými zeměmi v rámci TISE, tak tu jsou některé země, které které chtěli pozitivní seznam a některé jiné, které chtěli negativní seznam. My jsme tedy eh, přišli s kompromisem, eh, který eh, respektoval architekturu dohody GATS. Snažíme se tedy přiblížit dohodě GATS v tom smyslu, že tedy to e, národní e, zacházení by, e, bylo, by se opíralo o negativní seznam. Pokud jde o volný pohyb pracovníků a jejich práva, samozřejmě, že jde tedy o to, že lidé někam přijedou a po omezenou dobu poskytují službu, ale jinak tady máme jednoznačnou výhradu za komisi a sice pokud tedy eh, někdo přijede do Evropské unie, tak musí být dodrženy, dodržena veškerá pravidla, eh, která eh, se toho týkají v rámci národní legislativy a v rámci evropského práva, například minimální mzdy a tak dále. To znamená, že eh, chceme dostat všem dohodám, kolektivním dohodám o minimální mzdě eh, a to je tedy důležité mimo jiné i pro odbory jestli tedy půjdeme za dohodu GATS, jaký je vztah mezi multilaterálním, plurilaterálním přístupem. Ehm, zatím se to tedy omezuje na členy si pouze pokud dosáhneme kritické masy, tak, to, eh, tak proběhne multilateralizace a bude to multilaterální. Eh, nyní tedy veřejné služby, jestli tedy do toho spadají nebo ne. Eh, ptáme se, jestli tedy můžeme monopolizovat službu, která je v tuto chvíli soukromá. Ano, možné to je. Uh, Eh, a snažili jsme se to tedy technicky vysvětlit v jiném kontextu. Já si myslím, že jsem se tedy během tří minut vyjádřil ke všemu. Děkuji. A nyní pan profesor Krajevský, děkuji. Velmi stručně domnívám se, že transparentnost je velmi důležitá. Skutečnost, že nabídky jsou transparentní, to není až tak důležité, protože e, ty nabídky se většinou opírají o to, co již bylo schváleno. E, e, to je známo, ale zajímavé jsou ty žádosti, například evropská žádost, protože i evropská strana požaduje určité věci, to znamená, že to je to důležité. Pokud jde o ty regulační, regulatorní kapitoly, tak uh, Komise je tedy sdílela, eh, podílela se o ně s některými kolegy, ale já bych se chtěl zeptat, eh, proč jsme neviděli víc. Pokud se podíváme na ten eh, návrh, tak to přece není zas až tak tajné. Jde o regulaci finančních služeb, pojišťovnictví, regulaci zdravotních služeb a já se ptám, proč tyto návrhy nejsou zveřejněny, eh, proč to není pravidlem, proč je to chápáno jako jakási laskavost vůči těm, kteří se na to ptají. Eh, další věc, bude se opět jednat o rozsahu působnosti ty eh, návrhy, které jsem viděl, tedy Eh, vychází z rozsahu GAC, ale může se stát, že se to ještě eh, někam posune a že se o tom tedy bude znovu jednat. Hodiny neběží, znamená to, že mohu hovořit ad libitum, ale nyní tedy otázka soudržnosti. Ano, Domnívám se, že to je velmi obtížné. Samozřejmě, že můžete okopírovat ustanovení GATS a říci, že je to více méně stejné, ale otázka zní, do jaké míry jsou tato ustanovení koherentní, je velmi technická. Eh, teprve eh, až uvidíme ty konkrétní závazky, tak se na to budeme eh, moci podívat monopolizace ochrana veřejných služeb já si myslím, že to je klíčová otázka a mám pocit, že e, dopředu postoupíme tehdy, když nebudeme tedy požadovat jednu doložku, jednu frázi, která vyřeší všechno. Já si myslím, že e, kroky, které byly přijaty v rámci dohody CETA, jsou důležité, ale zároveň tedy musíme pokračovat dál. Penny to již zmínila. Jde o definici veřejné, veřejně financované služby možná, že to nebude stačit. A ještě jednou bych rád řekl, eh, jak je to s tou opětovnou monopolizací. Ano, eh, pokud je nějaký sektor pokryt public utility, tak samozřejmě je to otevřeno diskuzi. Eh, v dohodě s, eh, s Singapurem máme zajímavou techniku, to znamená, že je tu eh, pozitivní seznam a kromě toho je tady u každého sektoru malá poznámka. Já si myslím, že to je zajímavý přístup, nevím, jak to vzniklo, ale například eh, oblast vzdělávání tu poznámku pod čarou nemám. To znamená, že to vypadá tak, nemá, to znamená, že to vypadá, jako kdyby to nebyla public utility. Děkuji a nyní paní Clark. Yeah, I would say Ano, já bych řekla, že určitě je velmi užitečné spojovat eh, tyto znalosti. Musíme vytvořit takový seznam eh. Markus hovořil o tom, že to není jen nějaká vytržená fráze. Musím se podívat na ten text a na obecné výjimky. Myslím si, že bychom rozhodně mohli napsat něco, co by to rozšířilo, aby se neříkalo pouze jen, že nic nebude proti veřejné morálce, ale nic nebude proti právu regulovat veřejné služby. Takže nic nebrání nediskriminující regulaci. Ale všechny ty licenční požadavky a tak dále, Přesně to je ten druh eh, regulace, kterou potřebujeme ve veřejných službách. Je to velmi důležité pro plánování. Takže je třeba vést na toto téma diskuse. Naváži na to, co jste říkali kolegové, chci vám všem poděkovat za vaše komentáře. Já jsem si to poznamenala, určitě vás budu kontaktovat s dalšími informacemi, protože tady máme trošku málo času. Pokud je o vyloučení veřejných služeb, určitě ano, ale potom při horizontálním čtení textu všechny tyto prvky se týkají nejen veřejných služeb, bych to ještě rozšířila na služby veřejného zájmu. Když se tedy podíváme na kapitolu o veřejných zakázkách, nevím, jestli tam tedy bude, ale paní Rejna hovořila o úmluvě ILO a tam vlastně jsou křížové odkazy na úmluvu ILO a já si myslím, že právě tyto odkazy by měly být začleněny ve všech veřejných smlouvách. Víme, že jsou zde problémy s vysíláním pracovníků. Některé případy řeší Evropský soudní dvůr ohledně uplatňování tohoto principu rovného zacházení na pracovišti. To je věc, kterou chtějí chránit jak odbory, tak dobří zaměstnavatele. Chtějí, aby pracovníci byli placeni za stejnou práci stejně, bez ohledu na to, na jakém pracovišti pracují. Na tom se asi shodneme. Pak jsou zde také ekologická kritéria a také právo nemuset použít princip eh, veřejné zakázky, veřejného výběrového řízení, ale použít eh, vnitřní postup. To tam také máme. A poslední věc se týká vztahu mezi různými dohodami. Já myslím, že teď se o tom tolik nehovořilo, ale všichni bychom se měli zamyslet nad tím, protože je zde opravdu celá plejáda různých obchodních jednání a komise a členské státy by se měly zamyslet nad budoucností své obchodní politiky. Už dlouho jsme neprovedli přeskum obchodní politiky. V té době se říkalo, jak by to tedy fungovalo s tím negativním a pozitivním seznamem. Vím, že parlament říkal, že negativní seznam v rámci CETA by neměl být požadavkem Musíme se zamyslet nad tím, jak chceme pracovat s našimi sousedy a s dalšími částmi světa. Tam se myslím, že ještě celá řada věcí, na kterých se musíme dohodnout. Takže já děkuji za vaše komentáře a těším se na další diskuzi. Děkuji a v neposlední řadě pan Karnejs. Děkuji, pane předsedo. Já také navážu na některé otázky poslanců k transparentnosti. My také podporujeme větší transparentnost ten mandát, který zveřejní členské státy, je určitě dobrý, i když je nedostačující. Komise už něco zveřejnila na svých stránkách. Hovoříme o tom, že každá země zveřejní své nejlepší postupy co nejlepší nabídky. Byli bychom rádi, kdyby i jiné země zveřejnily své nabídky, protože to nás zajímá a doufám, že komise vyvine tlak na ostatní země, aby to udělali. Pokud je o pozitivní a negativní seznam, proč my chceme negativní seznam? Pokud se podíváte na nabídku SETA, tak všechno, co tam je, tak eh, víte, co je možné, co není možné. Pokud se podíváte na pozitivní seznam, když eh, země něco takového vydává, tak to neznamená, že je uzavřená, Akorát eh, to stojí mnohem větší úsilí zjistit, co vlastně mohou udělat. Pokud jde o mod 4, tady hovoříme o dočasném pohybu osob. Mezinárodní obchodování se službami to je vztah mezi dvěma zeměmi a musíte vidět své zákazníky, musíte navštívit své pobočky v cizích zemích, takže to je pro nás velmi důležité. A já si myslím, že to vůbec nesouvisí s tím, že byste nedodržovali kolektivní umluvu nebo kolektivní vyjednávání. Všechny ty poznámky pod čarou jsou v tomto smyslu dost jasné v té předcházející dohodě a není důležité, se bude jiná. Veřejné služby. My nechápeme ty obavy. My bychom chtěli, aby se TISA zaměřila na mezinárodní obchod v soukromých službách. Takže udělejme tu práci. Mezinárodní obchodní služby. Vy jste tady mezinárodní, nebo tedy Výbor pro mezinárodní obchod a my tady hovoříme o mezinárodním obchodu a máme přebytek 150 eh, eh, miliard. Takže o to nám tady jde a musíte to ještě zvýšit. Takže tento výbor se nezabývá veřejnými službami, ale soukromými službami. Takže mluvme o biznesu, mluvme o obchodě. A Markus hovořil o tom, že to, co je napsáno v dohodě CETA, je poměrně dobré a obecné, já si myslím, že to je také formulace, která by mohla rozptýlit obavy ohledně veřejných služeb. Pokud jde o přidanou hodnotu TISA v porovnání s bilaterálními dohodami, je to právní pojistka pro firmy. GAC je 15 let starý, ta ochrana tam není dostatečná, takže všechny země, které nám poskytnou větší ochranu, tak to musíme jen uvítat. Samozřejmě ty bilaterální dohody zacházejí ještě dále, ale TISA je základní nástroj k tomu, který nám poskytne právní jistotu, mezinárodní právní jistotu pro společnosti. Děkuji. Bye. Srdečně děkuji, eh, přičemž eh, musíme říci, že také v tomto výboru eh, mm, hájíme zájmy evropských občanů a také E, tím pádem jsme jejich reprezentanty a nehájíme specifické zájmy. Nyní se dostáváme ke druhému panelu. Zde se to týká jednotlivých sektorů, o nichž se bude hovořit nejdříve, mají to Telekom a na toho máme pana Levis Stone, který je předsedou e, pro veřejné a vládní služby e, hmm. britského telekomu. Prosím, máte slovo. Uh, děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji také výboru za to, že má možnost uh, zde dnes hovořit. Uh, British Telecom tuto ambici podporuje reciproční přístup v TISE, ale také bilaterální eh, obchodní jednání, ke kterým došlo mezi Evropskou unii, Koreou, Spojenými státy, Indií, Singapurem, Mercosurem a dalšími zeměmi. Já se tedy později vrátím k tomu, jak se to navzájem ovlivňuje. Eh, BT je tedy největší britský telekomunikační operátor eh, působíme v 170 zemích světa, nabízíme IT služby B2B mm, ehm, podnikům i nevládním organizacím ehm, naše služby přímo nebo prostřednictvím partnerům nabízíme ve všech eh, zemích, které se účastní eh, vyjednávání o eh, TISE. Eh, máme pobočky také ve všech hlavních městech. Eh, ze šesti důvodů dohodu TISA podporujeme. Za prvé, domníváme se, že právě sektor služeb je eh, páteří evropského hospodářství, včetně hospodářství Britsk- Spojeného království. Evropská unie tak může rozvíjet své technologie a ro- zároveň e, tedy rozvíjet jednotný digitální trh. 50 e, e, zemí, které se toho účastní, představují 70 globálního obchodu ve službách, což by samozřejmě posílilo globální obchod právě v době ochranných tendencí. A později, když by se rozšířilo rozšířila účast dohody TISA o země BRICS, tak by to mohlo být multilaterální. Kromě toho si musíme uvědomit, že obchod eh, ve službách a eh, obchod v telekomunikacích spolu dobře korelují. Za čtvrté, doufáme, že dohoda TISA povede eh, k lepšímu souladu mezi přístupem na trh a spravedlivou regulací trhu v oblasti telekomunikací. Eh, včetně tedy našich eh, korporátních zákazníků. Za prvé doufáme, že dohoda TISA může eh, posílit potřebu přeshraničního toku dat, který nebude nijak omezen, což bude v zájmu všech sektorů. Paní Redingová tedy hovořila o ochraně dat, tak jak odpovídají dohodě GATS. Samozřejmě, že tedy některé země uplatňují ten koncept lokalizace dat. Eh, my se domníváme, že právě dohoda TISA eh, umožňuje vylepšit eh, mimo jiné i systém veřejného zadávání zakázek v oblasti telekomunikací. A nyní tedy konkrétně o telekomunikacích. Překážky, kterým čelíme, jsou je možno rozdělit do čtyř kategorií, to znamená nedostatečná liberalizace, omezení přímých zahraničních investic, eh, regulační instituce a pravidla. Eh, domníváme se, že eh, kromě těchto překážek jsou tu i určitá pravidla, která znemožňují další rozvíjení telekomunikačních služeb my tedy potřebujeme, aby tu byly, eh, byla pravidla, která nebudou diskriminační a to bude ku prospěchu světového eh, obchodu. Efektivní regulace je velmi důležitá jak v rámci eh, vnitrostátního poskytování služeb, tak také při přeshraničním poskytování služeb. A eh, Evropská unie samozřejmě pracuje na prohloubení vnitřního trhu. Velké společnosti a instituce by chtěly, aby eh, v co možná nejvíce stran si mohlo, mohlo využívat služby na stejné úrovni a jsou tu samozřejmě i podmínky, které se týkají konkrétních sektorů, ať už je to eh, tedy finanční sektor, zdravotní sektor, farmaceutický sektor. Samozřejmě, že eh, my musíme služby, které nabízíme, tedy přizpůsobit konkrétnímu sektoru, o, které, o který se jedná. Eh, musíme také prohloubit koncept internetu věcí a Eh, musíme zajistit konektivitu mezi konečnými uživateli. V klíčem je tedy férový, spravedlivý, nediskriminační přístup eh, k, hospodářským, eh, k hospodářské infrastruktuře. Zároveň je tedy potřeba, aby tu byl nezávislý regulační dohled Evropská unie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Nor- Norsko, Korea, Švýcarsko a některé další země, jako například eh, Chile, eh, mají režimy, eh, které umožňují regulovaný přístup k telekomunikačním cílům. Například Spojené státy tady mají specifickou situaci. Byli bychom rádi, kdyby se to ty jsou tedy eh, napravilo tak, aby to byly eh, rovné eh, podmínky a bylo by také dobré, kdyby se k ty se připojily i další národy, například Čína tak jak to tedy bylo například v základních telekomunikačních normách v rámci VTO. Samozřejmě, že tedy potřebujeme eh, robustní eh, a dobře fungující trh, potřebujeme také lepší, eh, telekomunikaci, lepší regulaci v oblasti telekomunikací poradenská společnost, která tím byla oslovena, eh, vypočítala, že všechny tyto úpravy by tedy vedly k eh, velkému eh, nárůstu hospodářského růstu i tvorbě pracovních míst. Samozřejmě, že poté, co selhala jednání v Doha, je tu celá řada bilaterálních a plurilaterálních jednání v oblasti e, obchodu. E, vládní mechanismus by tedy měl řešit i e, řešení sporů, provádění, vymáhání a výměnu osvědčených postupů mezi jednotlivými dohodami. Já si já se eh, ptám, jaká by tedy byla dohoda, eh, jaká by byla role VTO v tomto eh, kontextu. Vzpomínám na konferenci v Dublinu, kde Japonci tedy nadchodili takovouto myšlenku. Já si, nevím, jestli se tomu někdo později věnoval, ale myslím si, že by to byla myšlenka, která by stála za další promýšlení. Děkuji. Děkuji. To byly tedy telekomunikace a nyní se dostáváme k finančním službám. A máme tady Edwarda Bouse, který je regionálním ředitelem Standard Chatted Bank. Prosím. Děkuji, děkuji i vašim kolegům a děkuji sekretariátu za to, že jsme zvládli logistiku bezpečnostních opatření tedy. Pokud je o Standard Chartered Bank, my sídlíme v Evropské unii, ale máme velké podíly také v Azii, Africe a na Blízkém východě, takže takové věci jako equity cups a tak dále, to jsou věci, které jsou pro nás praktickými překážkami, na které narážíme. Měl bych říci, že na těchto trzích působíme už velmi, velmi dlouho. Takže vrátím se k určitým specifickým poznámkám k realitě pro finanční služby. Podporujeme ty se? Ano, kvalifikovaným způsobem, řekl bych. Vrátíme se k určitým konkrétním bodům, ale pokud mohu odkázat na to, co zde říkala paní Redding, to byl opravdu velmi dobrý způsob, jak schrnout ty hlavní výzvy. Transparentnost. Paní Redingová žádá, aby TISA nebyla upravena podle TTIP. Já jsem i členem poradní skupiny Komise pro TTIP. TTIP udělal velkou škodu napáchal velkou škodu tím, že nebyl už od začátku transparentní. Když se podíváte na ten 19-stránkový mandát pro TTIP, tak v tom vůbec nic není. Nevíme vůbec, proč to bylo rok zadržováno, bylo to zcela absurdní rozhodnutí. Takže já tleskám paní komisařce Malstrémové, že nechce zveřejnit tento mandát. Chtěl to i její předchůdce a tento les zablokoval, nebo tedy bylo to zablokováno. Nejsou to tedy jednání top secret a nemělo by se s nimi takto zacházet. Pokud jde o poziční dokumenty, tak komise o finančních službách zveřejnila v červenci 2013 vítaný dokument, který schrnoval přílohy GATS, Wikileaks v dubnu minulého roku odhalili dokument o finančních službách, o kterém se diskutovalo v jedenáctém kole Ženevě asi před deseti dny, takže tam bylo dosaženo dalšího pokroku. Ale když se podíváte na ten návrh z Wikileaks, tak tam není vůbec nic, co by skutečně mohlo být označeno za téma mezinárodní, nebo tedy národní bezpečnosti nebo národního zájmu. Nic, co by se zasloužilo utajení. Takže já bych řekl, čím větší transparentnost, tím lépe a není důvod začít teď, i když už je trošičku pozdě aby TISA byla multilateralizována, tak eh, tady musím vzdát úctu komisi, protože zhruba před 18 měsíci USA byli proti tomu, aby byla TISA ukotvena ve mnohostraném rámci. Ale byli rozhodnuti, že pokud EU zůstane součástí TISA, tak EU bude dbát na to, aby to bylo zasazeno do širšího kontextu, do to kontextu VTO. Takže já za to opravdu vzdávám hold komisi, protože USA se tomu podřídili. Takže máme něco, co do budoucna bude možno být multilateralizováno. Kdyby. Pokud tedy TISA je na něčem zásadním založeno, tak je to na závazném současném mechanismu. A ten platí nejen pro finanční služby, ale je to obsaženo i v celé řadě dalších dokumentů. Dokonce i mechanismus standstill nebude definován jen tak, že se tím budou eh, stabilizovat existující služby nebo existující stav. Některé strany tam chtějí dát eh, výhrady, které by jim umožnily stáhnout se a udělat krok zpět, pokud jde o současné, současně používané postupy. Takže dokonce ani ten mechanismus, ten styl by tady nebyl zakotven. Některé strany, ty se už teď zacházejí dále, než jsou závazky GATS. Takže bylo by dobré, abychom to nastavili jako závazné požadavky, které budou zakotveny v jedné mezinárodní smlouvě. Ve finančních službách jsme si byli vědomi toho, že celá řada stran už se snaží vznést výhrady, chtějí, aby to bylo přílohou k jednání. Vím, že komise a další strany mají velmi silné požadavky. Ale jasné, že to nebude rovné prostředí, že tam nebudou platit rovné podmínky. Pokud jde o finanční služby, tak equity caps, to je tedy skutečné, pr- skutečný problém. Není tam žádný obezřetnostní důvod, proč by měly existovat, je to jen překážka pro přístup na trh a my rozhodně chceme odstranit. Eh, Potom je zde otázka nucené subsidiarizace, protože celá řada vznikajících trhů mají poměrně dobrý úvěrový rating, eh, což by bylo velmi složité pro obchod s protistranami, protože by byly na nižší úrovni, než je obsaženo v mandátu. A proto firmy v oblasti finančních služeb mohou obchodovat s těmito podniky, pokud budou jednat přes místní pobočku. Takže v některých případech máme tyto pobočky, které existují už třeba 150 let v Číně, na Tajvanu a tak dále. Ale je zde tedy trend k této nucené subsidiarizaci my si myslíme, že by to bylo kontraproduktivní z hlediska přeshraničního obchodu, který musí Evropská unie podporovat. Paní Redenka jako komisařka jste byla šampionkou pro ochranu osobních údajů a v tom návrhu o finančních službách není v této oblasti vůbec nic. My si musíme uvědomit, jaké jsou prostředky, jimiž se některé trhy nebo některé strany snaží manipulovat otázky ochrany osobních údajů. Je velmi dobré, že Evropská unie se snaží působit, my jistě chápeme vaše historii, Víme, že se říká, že Japonci tehdy manipulovali informace, které měli ohledně korejských státních příslušníků a tak dále, ale to je historie. Teď eh, je potřeba, abychom eh, měli solidní zákony na ochranu osobních údajů, které budou také efektivně vymáhány. Naši Regulátoři také vyžadují mít eh, systémy zálohování. Pokud máte systém onshore, musíte mít také systém offshore, který je schopen zálohovat ten systém, eh, který by mohl selhat. Takže eh, jsou zde i praktické důvody pro vytváření datových hubů. A ještě na závěr, vím, že teď tedy nehovoříte o TTIP, ale především první odstavec eh, se týká finančních služeb a přístupu na trh eh, ve Spojených státech spolu s regulatorní spoluprací. Pokud máte nekonzistentní regulatorní rámec, eh, tak vytvoříte prostor pro arbitráž. A v této chvíli zde vzniká riziko finanční nestability. A proto je důležité, abychom my všichni nadále podporovali komisi, v jejím požadavku jednat s USA o spolupráci v oblasti finančních služeb, protože je třeba vytvořit mandát, aby se odstranila tento prostor pro arbitráž a finanční nestabilitu. Děkuji a posledním rezortem jsou poštovní služby. My zde máme zástupce Uniglobal Union Europe. Prosím. Uh, Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu. Já tady zastupuji poštovní a logistický uh, sektor v Unii Union Europe. My tedy združujeme eh, odbory 2,5 milionu pracovníků v oblasti poštovních logistických služeb. Uh, já si velmi cením možnosti hovořit dnes v Evropském parlamentu, pokud jde o e, toto téma, které je pro naše členy důležité, ale které jim zároveň působí velké problémy. Podobně jako jiné organizace jsme e, se tedy snažili e, napsat mnoho dopisů zúčastněným vládám a snažili jsme se, aby tedy naše sektory do toho nebyly zahrnuty. Pokud se mě tedy zeptáte, jestli jsem pro dopisu řeknu ne. E, znovu jsme tedy zdůrazňovali naše výhrody vůči jednání kvůli e, e, erozi demokratických procesu a kvůli tomu, že ta jednání byla plná, tajná. Já si myslím, že panelisté tuto skutečnost dnes sami dokázali. Naše pozice k TISE je dána velmi praktickým pohledem. My v tuto chvíli zažíváme dvě desetiletí poš- liberalizace poštovního sektoru a dopadají na nás e, Eh, jeho eh, důsledky a to velmi negativní, protože to má negativní dopady na naše pracovníky v Latinské Americe, v Ázii, ale také v Evropské unii. Po celé generace tomu bylo tak, že národní poštovní sektor byl v každé zemi eh, součástí jádra ekonomiky. Dnes je tomu jinak. Poštovní Služby jsou tedy klíčovým kamenem našeho hospodářství. Poštovní služby se kromě toho eh, tedy eh, vyvinuly eh, v jednu část těch všeobecných univerzálních služeb. Co by globální odbory, tedy se domníváme, že přístup k univerzálním službám by měl být všeobecný a že by ho tedy vláda měla zajistit. Proto tedy liberalizace poštovních služeb je e, problematická. Liberalizace poštovních služeb e, totiž omezila přístup k těm všeobecným službám. Pro provozovatele poštovních služeb je nyní velmi obtížné dostat dostat svému poslání a nabízet univerzální službu. Historie poštovních služeb, její deregulace, jejich deregulace a liberalizace eh, eh, vyplývá a je odvozena od univerzální služby. Eh, byla, byly slíbeny lepší poštovní služby za nižší cenu. Bohužel se tak nestalo. Namísto toho je tomu tak, že jsme svědky fragmentarizace trhu. Ti, kteří přijdou na trh jako noví, ho mohou eh, zcela ovládnout. V rámci vnitřního trhu eh, otevření trhu umožnilo bývalým monologům, eh, monopolům, aby eh, se opět ukázali ve své síle. Já si myslím, že konkurence v tuto chvíli je dána pouze eh, cenou, což sektor ohrožuje. Liberalizace samozřejmě nejvíce doléhá na naše pracovníky, protože na ně dopadl ten slib vyšších k vyšší kvality služeb za nižší cenu. To bylo pro náš sektor devastující. Ztratili jsme pracovní místa a co je ještě horší, zhoršily se pracovní podmínky. Poštovní Služby a logistika jsou sektory náročné na lidskou práci a proto jsou problematické jakékoliv koncepty snižování nákladů my bychom tedy měli vždycky podstupovat eh, od, dola, od hora dolů, pokud jde o mzdy a podmínky. Musíme si uvědomit, že v tuto chvíli eh, jsou tu velmi špatné pracovní podmínky a stávají se normou. Pokud se konkrétně podíváme na dohodu TISA, tak jednání o TISE pro nás eh, představuje hrozbu a je to tedy zpěto s liberalizací. Veřejné orgány nejsou schopni to regulovat ve veřejném zájmu. Takzvaná spira, takzvaný spirálový mechanismus eh, je také velmi problematický. Myslím si, že TISA by dokonce mohla u regulačních opatření předepsat test e, nutnosti. To znamená, že vláda by musela u každého opatření provést test nutnosti, než by ho provedla. Například vláda by musela e, provést test toho, jestli není potřeba e, revidovat privatizaci některých poštovních služeb. Musím říci, že naše organizace je velmi zdrženlivá tváří v tvář tomuto návrhu a to po zkušenosti s liberalizací, protože se domníváme, že v Evropské unii liberalizace eh, selhala. Je důležité, abychom s ohledem na budoucnost poštovního sektoru a dalších sektorů, které bych rád zhrnul jako služby veřejného zájmu nebo eh, veřejné služby, eh, aby tedy jejich liberalizace racionalizace byla probírána na veřejných fórech, kterých se budou účastnit všechny zúčastněné strany, všechny pracovní, včetně pracovníků a e, odborů, tak aby i tito měli možnost politickou diskuzi ovlivnit. Liberalizace poštovních služeb e, tedy ne, nesplnila požadavky v oblasti hospodářské integrace a také e, neumožnila jednat ve veřejném zájmu. Role Evropského parlamentu e, je e, tedy spočívá v tom, aby se tato situace napravila. Podle mého názoru vyjednavači dohody TISA využívají své pozice k další deregulaci, eh, tak aby eh, si zajistili, nebo aby zajistili zisk eh, korporacím na úkor pracovníků. Já si myslím, že je na čase, aby se proti tomu Evropský parlament vyslovil, protože dohoda TISA v tomto smyslu eh, nesmí být samoučelná. Liberalizace nesmí být eh, samoučelná a musíme dát jasně najevo, že liberalizace těchto sektorů vede ke snížení kvality služeb pro občany. Dovolte mi, abych skončil tím, že naši diskuzi trochu rozšířím a že jasně řeknu, že nezdílím názory, eh, které tedy eh, hovoří o tom, že liberalizace služeb není spjata s riziky. Eh, já bych rád připomněl Eh, problémy, které jsme měli se směrnicí o vysílání pracovníků. A položím obecnou otázku. Pokud na vnitřním trhu máme potíže s aplikací eh, sociální legislativy, pracovní legislativy při vysílání pracovníků, jak můžeme očekávat, že eh, budeme používat mezinárodní pravidla u obchodních dohod, když víme, jaké potíže vznikly již v té prvotní zmíněné záležitosti. A nyní se tedy pomalu dostávám k závěru. Samozřejmě, že podporujeme to, aby veřejné služby z toho byly explicitně vyňaty. Zároveň si velmi cením toho, že profesor práva Markus o tom otevřel diskuzi, protože musíme nově a lépe definovat pojem eh, public utility, veřejné eh, služby, jejich financování v oblasti poštovních služeb a logistiky, totiž jsme svědky eroze eh, modelu veřejného financování těchto služeb proto nám tedy ustanovení o univerzální službě připadá být důležité. Myslím si, že je to právo pro každého občana a rád bych tedy zdůraznil, že liberalizace a e, ty problémy, které liberalizace e, způsobila u nás, by neměla být opakována v jiných částech světa. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy bude mít slovo pan Salba, místo předseda výboru ECO a pan, potom pan Koch. Thank you very much indeed. Děkuji. Pane předsedo, já jsem přesvědčen, že finanční služby jsou klíčovou složkou jednání eh, TISA, pokud jde o přístup na trh eh, a regulační dimenzi. Oblast služeb je pokryta v různých kapitolách, především v transversální regulační kapitole, potom v rezortních částech a potom pokud jde o závazky ohledně přístupu na trh. Služby, především finanční služby, mají velmi velký význam a v ekonomikách jednotlivých zemí a proto jsou klíčovou součástí jednání ale musíme si být vědomi toho že ještě nebyla uzavřena kapitola jednání o finančních službách v rámci tisa kvůli eh, různým překážkám které odrážejí úroveň ambicí této části dohody. jisté věci toto jednání podkopávají především finanční krize podkopala a oslabila vůli odstranit překážky v této oblasti. Musíme být také realističtí. Strany jednání TISA mají různou úroveň finančního rozvoje. Například finanční sektor v Pakistánu nebo Peru není stejný jako v USA nebo v EU. Za třetí, jakákoliv regulační harmonizace mezi mnoha zeměmi může být viděna jako něco, co podkopává snahy národních organizací vytvořit si národní standardy. A takové země jako Čína nebo Indie nejsou v TISA zastoupeny, ale přispívají eh, k těmto pracem v oblasti finančních služeb. Potom tedy eh, zacházení se zahraničními dodavateli jako, stejně jako s národními. To je věc, která trošičku je také problematická, protože národní regulátoři se nechtějí vzdát svých eh, kontrolních pravomocí. Potom eh, pokud jde o regulační požadavky a požadavky pro přístup na trh, eh, některé strany nechtějí dodržet klauzuly standstill. Byl předložen společný návrh, který má rozbít tento blok. EU navrhla další posílení vztahu mezi transversální regulační kapitolou a těmi jednotlivými odvětvovými kapitolami. Chtějí omezit eh, styl pouze na přístup k trhu. Zároveň EU navrhuje minimální stupeň liberalizace přístupu na trh, která by byla zajištěna i u těch nejuzavřenějších trhů. Protože ve všech finančních službách budou i ony nuceny pro přímé investice a celou řadu důležitých finančních služeb budou muset tedy otevřít své trhy. Konečně otázka národního zpracovávání v oblasti finančních služeb. Tam by se týkalo o uplatňování vlastních pravidel a požadování těchto pravidel od druhé strany. Souvisí to s evropskou praxí uznávání opatření třetích zemí. Závěrem. Tato jednání vyvolávají určité otázky, které jsou relevantní pro výbor Ekon. Za prvé, úroveň ambice v oblasti přístupu na trh. Do jaké míry tento návrh uspokojuje evropský ofenzivní zájem? Za druhé, regulační disciplína ve službách. Jak tato kapitola zajišťuje rovné podmínky pro evropské společnosti tím, že je chrání před diskriminací a administrativní zátěží a zároveň zachovává veškeré pravomoci pro EU. Za třetí, přeshraniční toky finančních údajů. Je EU schopna zajistit eh, úroveň odpovídající úroveň ochrany dat. Já si myslím, že paní Reding na to má skutečný zájem. Za čtvrté, článek o uznání pravidel třetích zemí. Je to skutečně v souladu s evropským systémem ekvivalence v nařízení o finančních službách. Za šesté, TISA a její komplementarita s TTIP. To je velmi důležité téma pro Econ. EU zatím nechce jednat o finančním nařízení v rámci TTIP? Jaký je zde prostor pro posílení disciplíny v rámci TISA? Jak dalece to chceme podřídit eh, povinnosti transparentnosti? Za sedmé, jak bude toto nařízení fungovat? Mnoho z členů TISA jsou také členové G20 nebo, G20 nebo FSB, ale jak jsem říkal, není tam Čína ani Indie. Jak můžeme přenést eh, tuto povinnost TISA do, dastních, do dalších for? Budou mít eh, členové FSB právo připojit se k TISA pro pouze v těch určitých eh, resortech? zveřejňování a časový horizont, kdy bude kapitola o finančních službách zveřejněna. To jsou věci, které se týkají výboru Ekon, leží nám na srdci a my doufáme, že čím nejdříve, čím, co nejdříve dostaneme odpovídající odpovědi. Děkuji to Mr. Koch from the trans- Děkuji a nyní má tady slovo pan Koch z výboru pro dopravu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, že zde mohu hovořit také jménem dopravního výboru. Eh, výslovně vítám eh, ambiciozní agendu TISA eh, kde se opravdu staráte všichni o ofenzivní zájmy EU. Současně transparentnost pozice EU, která je veřejně přístupná, je ojedinělá a také ji vítáme. Eh, co se týče ekonomiky a základních životních požadavků eh, v sektorech, jako je doprava a také zahraniční, přeshraniční doprava, zde jsou služby opravdu velkého významu. Eh, nyní kurírní a dodávkové služby různými cestami, železnicí, po silnici nebo letecky, to je velice často podceňovaný trh zde máme velký potenciál růstu. Právě v období internetu máme velkou dynamiku v dodavatelských službách. A zde se nabízí nové eh, možnost poskytování nových služeb a nových poskytovatelů služeb. Ovšem v rámci Evropské unie musíme udělat ještě hodně toho, abychom ty stávající mezery uzavřeli týká se to především flexibility, týká se to skladu, skladování, eh, rozesílání balíčků a jejich vracení a tak dále. Zde je velký potenciál, který je třeba vyčerpat. A ptám se, zda to všechno můžeme zvládnout. Jsou zde otázky také eh, geografického eh, pokrytí služeb eh, ve venkovských a odlehlých oblastech. Právě dodavatelský trh je velice důležitý a je třeba zajistit, aby dodávání zboží bylo zaručeno právě, aby to odpovídalo také různým sociálním podmínkám, podmínkám ekologickým. Eh, máme vysoké evropské standardy a ty nesmíme zničit. My v dopravním výboru jsme relativně si jisti, že eh, se i v rámci typ eh, bude zohledněna a že budou zahájeny naše zájmy. Univerzální povinnost poskytování služeb by neměla Eh, na to by se neměl pohlížet eh, tak, eh, že je to proti hospodářské soutěži. Proto zde by měl být patřičný poměr k těm základním potřebám doručování Eh, měli bychom se obrátit na univerzální poštovní služby. Všechny služby zásadně jsou mimo definici univerzálních služeb. Ovšem zneužívání monopoly a eh, také k různým eh, křížovým subvencím, to je možné přivítat. Samozřejmě je zde určitý úřad pro regulaci poštovních eh, služeb. Doufám, že tomu tak bude i nadále. Srdečně děkuji za váš podnět a nyní se hlásí o slovo pan Fiena nejdříve. Děkuji. Já si myslím, že tato diskuze je z části trochu surrealistická. Pokud si tedy vyslechneme toto slyšení v Evropském parlamentu a my zároveň tedy představujeme největší světový eh, blok v oblasti obchodu se službami a hlavní pocit je, že se tedy bojíme eh, dohody, která by otevřela obchod se službami takřka jsme slyšeli, že tedy musíme eh, tam dát tuhle oblast a tuhle oblast a tak dále. Eh, to naopak, něco jiného naopak musíme výjmout, to znamená, že by to nakonec byla dohoda děravá jako ementál eh, Ale mi to tak z té dosavadní diskuze připadá. Já si nemyslím, že by Emmental nebo švýcarský cír bylo něco špatného, ale my chceme ten sír, nechceme ty díry. Eh, jsou tu tedy problémy eh, s prováděním směrnice o vysílání pracovníků a další věci. Eh, Musíme si uvědomit, že pokud bychom přijali to nejambiciozní eh, řešení, tak by to bylo pouze eh, těsně u e, volného pohybu pracovníků, který v Evropě máme zaručen. A právě proto si myslím, že to jsou spíše retorické otázky než problémy e, skutečného světa, alespoň v kontextu dohody TISA. Rád bych řekl jednu věc, na kterou se náš výbor musí pečlivě podívat. Já vím, že paní Redingová na tom pracuje s velkým zájmem a sice jde o přenosy dat. Samozřejmě, že máme um, velmi intenzivní diskuze o ochraně údajů, o ochraně soukromí. Vím to, protože jsem pracoval na aktě, a máme také mnoho digitálních služeb a proto tedy potřebujeme přenos dat. Já si myslím, že v této souvislosti musíme mít na paměti to, o čem vlastně hovoříme, když hovoříme o přenosu eh, dat. Eh, hovoříme někdy o digitální ekonomii, ekonomice, ale já si myslím, že eh, ta celková ekonomika je stejně důležitá. Například, pokud si poslechnete výrobce automobilů Volvo ze Švédska, tak zjistíte, že mají pocit, že už nejsou průmyslovým podnikem, ale jsou spíše podnikem služeb, protože více než 50 jejich příjmů pochází právě ze služeb. Já si myslím, že to je pravda. V mnoha podnicích tedy roste ten, eh, podni, ten podíl eh, služeb. A u těchto služeb potřebujete přenášet data. Komunikace eh, mezi eh, motorem a servisním střediskem. Jak to můžete vyřešit. To jsou všechno otázky, které e, musíte řešit, ale ne všechny otázky jsou těsně spjaty s ochranou soukromí, e, například s, e, se soukromím toho motoru. To znamená, že jsou to všechno otázky, které musíme řešit a ne vždy jde nezbytně o ochranu soukromí. Já vím, že je to velmi tvrdé, když to takto řeknu, já vím, že je rozdíl mezi motorem auta a člověkem, individuální osobou, ale musíme ty otázky zkrátka řešit v jejich komplexitě. Eh, nemůžeme neustále eh, na to pohlížet prismatem Google. Musíme to vidět i z, jejich, z jiných hledisek. Děkuji. Děkuji. Eh, Měla jsem konkrétní otázku, ale dovolím si teď přednést pouze jeden komentář. Vysílání pracovníků v Evropské unii, to je volný pohyb služeb, není to eh, volný pohyb pracovníků. Alespoň takto je to koncipováno a proto je tady velmi relevantní, abychom o tom hovořili, když hovoříme o obchodu ve službách, přeshraničním obchodu eh, ve službách, protože eh, to je tedy mezinárodní dimenze toho vysílání eh, pracovníků. Neměli bychom tedy eh, směšovat to, o čem tady z právního hlediska hovoříme. Měli bychom to jasně říci i ve veřejné diskuzi a je také důležité, abychom eh, diskutovali o těch skutečných věcech, abychom skutečnost nezakrývali. Důležité je to i z hlediska systému a sektoru IKT musíme zajistit, aby kolektivní dohody a práva pracovníků byly dostatečně dodržována. A to je také prvek, eh, který zazněl v prezentaci pana Stona, ale já si myslím, že vaše prezentace se týkala spíše externích zájmů eh, Evropské, evropských podniků Evropské unie. Já jsem chtěla položit jednu otázku. Eh, přemýšlela jsem o tom dneska dopoledne. Jak v prezentaci pana Stouna, tak v prezentaci pana Boula jasně zaznělo, že my, co by eh, evropské ekonomiky, služeb, máme tady problém s americkým trhem a je to také součástí jednání o dohodě TTIP. To znamená, že mám takovou vnitřní otázku, jak chceme postupovat, je lépe se soustředit na služby v TTIPu a získat řádný přístup Evropanů, evropských telekomunikačních služeb na eh, eh, americký trh, tak abychom tady měli e, vyváženou kapitolu v rámci TTIPu, anebo to zkomplikujeme tím, že tedy e, budeme zároveň vyjednávat o TISE a tu TTIPu. E, slibuji, že už skončím, ale musím říci, že tu máme celou řadu obchodních dohod a e, musím říci, že to, co řekl pan Bowles o tom, že musíme zajistit to, aby tady nebyla celá řada dohod, mezi nimiž budou mezery, tak to je velmi důležité. Musíme si uvědomit, že tady máme dialog e, o mezinárodním obchodu, který tady probíhá paralelně a já bych se ráda zeptala z vašeho pohledu, kde je to tedy, e, kde je to správné místo, na kterém bych o tom měli hovořit. Bazilej 2, Bazilej 3, nebo jak je to? Já si myslím, že pokud se na to podíváte z hlediska jednotlivých odvětví, z hlediska jednotlivých obchodních dohod a mezinárodní regulační spolupráce, tak ten obrázek je v posledku velmi komplikovaný. Děkuji. Janek Žado. Jen otázka pro komisi. Diskutuje se v rámci jednání TTIP o otázce služeb, takže to taky souvisí s TISA. A Evropská komise žádá členské státy, aby se trošičku vrátili k těm seznamům v příloze 2, ke všem těm výhradám k otázce služeb. A mě by zajímalo, jaká je konzistentnost v pozici komise. Komise říká, že chce hájit evropské služby, především veřejné služby, a přitom žádá členské státy, aby snížily své ambice, pokud jde o své požadavky na ochranu eh, evropského acquis. Děkuji. Chtějí tedy experti reagovat. Každý z vás bude mít tři minuty. Eh, stejné pořadí. Děkuji. Jen pár bodů, bude to trvat méně než tři minuty. První se týká pohybu osob. Plně souhlasím s tím, co jste říkali. V našem případě my pracujeme s našimi odbory na vyjednávání víceletých dohod a v některých případech si tím dokonce zajišťujeme práci. Potom zde máme také směrnici o ICT, to je také krokem vpřed. A Myslím, že širší téma je ta propast v digitálních schopnostech. V celé řadě zemí a organizací to by se mělo řešit jak plánem na digitální jednotný trh i dalšími věcmi, dalšími iniciativami. Pokud jde o přístup na americký trh, to je skvělý trh, Je to trh, kde je velmi důležité předávat eh, údaje. Máme zde také eh, problémy s přístupem na trh, protože jsou tam velmi diskriminující opatření pro evropské firmy. Mohou TISA a TTIP eh, pokračovat současně, to bych spíše ponechal na komisi. Otázka je, zda si mohou vzájemně podporovat nebo ne, anebo zda zde jsou stejné problémy při jejich řešení. Děkuji, pan Bowles. Děkuji jen velmi stručně k módu 4. To je velké téma pro firmy v oblasti finančních služeb. Může to být řešeno nějakými vnitropodniky, vnitropodnikovými předpisy, ale my velmi často přesouváme své pracovníky ze Singapuru do Londýna a tak dále, takže my bychom to podpořili. Ještě dvě otázky, které zde zazněly je TISA důležitější než TTIP nebo naopak. Jak to vidím já, tak tyto dvě dohody nejsou neslučitelné. TISA má poměrně skromné ambice z regulačního hlediska. Jde hlavně o přístup na trh. Chce zajistit na státní úrovni tento přístup na trh. Pokud je o přístup na trh v oblasti finančních služeb a ve Spojených státech, tak tam to v podstatě není problém. Nicméně to obezřetostní vyloučení, to je věc, která by umožnila třeba Tajvanu se rozhodnout, zda bude nebo nebude implementovat Bazile 1, Bazile, II, 2, Bazile 3 nebo nic. Tam jde o vklady a kapitály a tak dále. Cílem by mělo být, jak správně říkáte, nemít eh, tedy soubor nekonzistentních eh, ustanovení. TISA k tomu přistupuje z hlediska regulace a proto je TTIP velmi důležitý. TTIP je o něčem jiném je o regulační spolupráci, zatímco TISA je o standstill. Takže většina těch důvodů, proč je TTIP důležitý, tak jde tam o soulad v regulačních rámcích. A je to stejně důležité pro finanční služby, jako pro chemický průmysl a tak dále. Děkuji, pan Teodorakis. Děkuji. Jen pár stručných poznámek. Přeji hodně odvahy členů dopravního výboru při ochraně evropských zájmů. Určitě se můžeme skontaktovat a můžeme o tom dále diskutovat. Nebudu hovořit o módu 4, protože už kolegové odpověděli ve svých sektorech a pro logistiku mod 4 není takovým problémem. V oblasti poštovních a logistických služeb je důvodem k obavám úroveň regulační spolupráce. Já nejsem odborníkem, takže se ani nepokusím pohovořit o právních rozdílech mezi TISA a TTIP. Nebudu říkat, která dohoda je první či druhá, protože nevím. Ale pokud odstraníme schopnost místních a národních orgánů regulovat ve veřejném zájmu, tak ponecháme zájem občanů a pracovníků eh, v rukou nadnárodních korporací a to rozhodně není přijatelné z našeho pohledu ani z hlediska poslanců Evropského parlamentu. Komise, chcete ještě něco říci k TTIP a TISA? Děkuji. Já bych řekl, že to, co zde říkal pan Bowles, jde správným směrem. Účastníci TISA jsou relativně různorodí, pokud jde o jejich otevřenost veřejnému nebo tedy mezinárodnímu obchodu. Některé státy či bloky jsou velmi otevřené, včetně Evropské unie, jiné jsou méně otevřené a kvůli tomu musíte stanovit v TISE minimální standardy, které by potom mohly uspokojit členy VTO, kteří jsou stejně různorodí. Pokud jde o TTIP, tak tady hovoříme o dvou účastnících, kteří mají podobnou úroveň rozvoje, podobnou úroveň regulačních opatření, nebo tedy složitosti architektury regulačních opatření a jsou také podobní z hlediska otevřenosti, takže tam, pokud budeme moci zajít dále v oblasti regulační spolupráce a finančních služeb, tak to bude jenom dobře. Děkuji. A nyní naše stála zpravodajka paní Redding. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že budu hovořit i vaším jménem, pokud poděkuji všem účastníkům našeho dnešního slyšení, všem těm, kteří přispěli k diskuzi i e, z Evropského parlamentu, protože musím říci, že naše dnešní diskuze byla velmi e, plodná, konstruktivní, ale zároveň jsme na začátku, ne na konci toho příběhu. To znamená, že určitě budeme muset i nadále spolupracovat na různých mm, bodech. Ráda bych výslovně mm, poděkovala kolegům z výboru Ekon a Transport za jejich příspěvky. Bylo by velmi dobré, kdyby nám své texty mohli poskytnout, protože to by nám nepochybně velmi pomohlo. Dovolte mi, abych to schrnula. Musím říct, že schrnutí je velmi obtížné, protože tu zazněla celá řada věcí, které jsou spíše podněty k zamýšlení, tak abychom pokračovali v našich analýzách a v naší spolupráci s Evropskou komisí. Ráda bych v této eh, chvíli veřejně řekla, že že způsob, jakým jsme informováni o jednáních eh, Evropskou komisí od září loňského roku, je velmi dobrý. Velmi si toho ceníme. Poslanci, kteří zastupují jednotlivé frakce, eh, dostali odpovědi na všechny své otázky a to velmi otevřeným a transparentním způsobem. Chtěla jsem to říci, protože Všichni se nějakým způsobem zmínili o transparentnosti, o tom, že tady potřebujeme mít přístup k dokumentům. I my bychom chtěli mít zaručen přístup k dokumentům, protože je potřebujeme. A ráda bych v této souvislosti zdůraznila, že všichni, kteří vědí, jak e, fungují tato jednání, se tají, jak je možné, že ty dokumenty nejsou veřejné, protože tady zkrátka není co skrývat. Ehm, veřejné dokumenty vedou k podezření. A já si myslím, že ta podezření nejsou eh, nutná, protože pokud by ty dokumenty byly veřejné, tak byste určitě pochopili, nebo by bylo zřejmé, že podezření není ehm, na místě. Druhá věc, která je podle mého názoru velmi důležitá a kterou také zdůraznili někteří kolegové, se týká následující věci. Máme tu různé dohody. Nikdo už v podstatě neví, ehm, kde je začátek a kde je konec. Pane předsedo, bylo by velmi důležité, kdyby náš výbor společně s komisí a s experty provedl analýzu toho, co se připravuje a to na různých e, místech, v různých institucích a v různých fázích, jak se ty věci navzájem podporují, vylučují a tak dále díky tomu si budeme schopni celou situaci lépe představit, utřídit a zajistíme eh, soudržný, soudržnou představu pro všechny. Všichni, kdo promluvili, se v podstatě shodli na tom, že by bylo dobré, a je to dokonce nutné, abychom dosáhli dobré dohody. Ta dohoda může mít omezenou, omezený oblast působnosti, ale je velmi důležité, abychom tedy čelili překážkám, které v tuto chvíli překonávají naše podniky a občany, o, naši občané. Tolik tedy krátké schrnutí a nyní ještě jedna věc, která je podle mého názoru, pane předsedo, ještě důležitější. Jak budeme postupovat? Jaký je seznam úkolů pro výbor jako celek? Musíme eh, tedy analyzovat různé diskuze, připravované dokumenty, dokumenty, které již jsou hotovy. Eh, pokud jde o TISu, tak budeme i nadále zvát zástupce průmyslu, občanské společnosti a sociálních partnerů. Budeme organizovat konkrétní slyšení o konkrétních otázkách. Eh, toky dat. To si myslím, že je velmi důležité eh, téma, o kterých musíme diskutovat, nebo režim 4, to je eh, další důležitá věc. Domnívám se, pane předsedo, že by bylo velmi dobré, kdybychom se v určité chvíli mohli setkat i se zástupci národních parlamentů, tak abychom s nimi tyto věci probrali. To znamená, že by bylo nepochybně dobré, kdybychom uspořádali slyšení se zástupci národních parlamentů a průběhu roku bychom eh, měli eh, sepsat zprávu, která by byla tedy podporována napříč frakcemi a následně ji tedy předložili hlasování. Já vím, že vy pracujete na T-typu, jakmile skončíte s prací na T-typu, můžeme začít pracovat na TYZE. Ráda bych řekla kolegům z výboru Ekon a z výboru pro dopravu, že je nepochybně požádáme o jejich příspěvky a podněty a stejně tak učiníme i v případě jiných výborů, protože nepochybně potřebujeme eh, technickou a politickou eh, radu. Bude to pro nás velmi důležité. Děkuji, děkuji paní Reding. Já si myslím, že jste zmínila klíčové body, také e, jste zmínila ty nejdůležitější body naší budoucí práce, to znamená, že se budeme muset soustředit na konkrétní aspekty, ale zároveň se budeme muset e, snažit e, udržet pozici parlamentu v druhé polovině roku je jasné, že jednotlivá obchodní jednání se navzájem ovlivňují a měli bychom si o tom udělat jasnou představu. Eh, pokud tedy eh, do toho zahrneme veškerá obchodní jednání, tak to bude velmi komplexní obrázek, ale bylo by dobré, kdybychom ten obrázek eh, měli k dispozici, tak abychom si o tom mohli udělat představu. Děkuji vám tedy za pozornost, děkuji expertům, protože to byla velmi plodná výměna názorů. Děkuji vám za to, že jste přišli a těším se na viděnou ve tři hodiny odpoledne.